Dobrý den, vítám vás na eh, našem setkání výboru eh, pro rozvoj. Dnes se budeme plně eh, věnovat zajištění dodávek potravin a začneme tím, že přejmeme program. Máte nějaké námitky nebo komentáře k tomuto návrhu dnešního programu? Nemáte, dobře, takže tím je náš program schválen. Je pro mě velikým potěšením, že mohu zahájit naše veřejné slyšení, na které jsme pozvali mnoho velice kvalitních odborníků. Všem srdečně děkuji. Děkuji především těm, kteří sem přicestovali z velké dálky. Musím oznámit změnu v programu. Bohužel pan Rudolf Poncel, který měl vystoupit jako expert na panelu číslo dvě, nemůže být dnes mezi námi, ale během této diskuze Máme k dispozici jeho písemný příspěvek a také komentář občanské společnosti. Téma bezpečnosti, anebo spíše eh, tedy eh, nedostatečného zajišťování potravin je velice důležité téma a bohužel je to téma tak naléhavé nebo aktuální, že jsme se rozhodli zorganizovat eh, toto slyšení, které bude trvat celý den. Doufáme, že budeme podrobně diskutovat o různých kontroverzních a složitých tématech. Současná humanitární krize, která eh, se dotýká rohu Afriky a kterou trpí 13 milionů osob, vyzývá k opravdu eh, rychlým reakcím, naléhavým reakcím, ale také udržitelným řešením eh, v této oblasti. S ohledem na to, jak je tato krize rozsáhlá, rozhodl se náš výbor, že se vydáme přímo do, terénu, do terénu koncem října, abychom zanalizovali situaci, abychom posoudili, jaký dopad má evropská pomoc. Dnešní slyšení se netýká eh, současné krize, ale chtěli bychom se zaměřit na strukturální důvody, nedostatku potravin a na to, jak je možné politicky ve dobrém i dlouhodobém horizontu řešit tento problém. Chtěla bych zdůraznit, že toto slyšení je zorganizováno tak, abychom povzbudili diskuze. Pokud budeme mít čas, tak se pokusíme dát slovo nejenom eh, členům našeho výboru, ale také ostatním účastníkům, aby se mohli vyjádřit a mohli položit odborníkům otázky. V tuto chvíli bych vás tedy chtěla vyzvat k tomu, abyste skutečně dodržovali vaši řečnickou dobu, protože samozřejmě každý chce hovořit dlouho, každý toho má mnoho na srdci, ale je důležité, aby si každý mohl vzít slovo a měl eh, tedy tento respekt. Takže dbám, eh, dbejme skutečně na to, aby každý měl dostatek času. Eh, nejprve tady budeme mít eh, pana Davida Nabara, který je zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro potravinovou eh, bezpečnost pro zajištění dodávek potravin a pro výživu a zároveň je také koordinátorem zvláštní skupiny na vysoké úrovni ke světové krizi při zajišťování dodávek potravin představí nám pokroky a také výzvy při řešení, eh, globálním řešení potravinové krize. Dále tady máme také pana Mamadu Sisoko, je předsedou sítě zemědělských organizací a západoafrických producentů ROPA. Pan Sisoko eh, tedy bude hovořit z perspektivy jihu o zajišťování dodávek potravin a o tom, jaké politiky je potřeba přijmout. Ale paní Žoli, eh, předsedkyně našího výboru, eh, pronese několik slov úvodem a já ji tedy dávám na pět minut slovo. Děkuji. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous. Děkuji, všechny vás vítám. Toto je pro nás, eh, pro výbor DV, velice významný den, protože se domníváme, že problém potravinové bezpečnosti, tedy zajištění dodávek potravin, je eh, velmi důležitým úkolem. Když jsme se rozhodli uspořádat eh, dnešní slyšení, tak jsme eh, ještě nevěděli, jak dramaticky se vyvinou události v rohu Afriky a můžeme pouze konstatovat v tuto chvíli, že rozsah potravinové krize je opravdu obrovský. Velice prudce tady rostou ceny potravin, závratně rostou ceny ropy, je tady opravdu obrovská eh, hospodářská soutěž nebo zápolení o přístup ke zdrojům, eh, třeba vody eh, a to vše těžce dopadá na obyvatele rozvojových zemí a také to ovlivňuje bezpečnost, což má eh, špatné dopady na zajištění dodavek potravin. Potravinová krize v roce 2008 5 milionů osob uvrhla do chudoby a, pot, a potrovinová e, krize e, z v roce 2010 do této situace uvrhla dalších 10 milionů obyvatel, to znamená, je to dvojnásobek obyvatel Francie, jsou to osoby, e, které už tři roky hladovějí. Takže v roce 2011 jeden ze sedmi nemá možnost dostatečně se najíst a podle našich prognóz ta situace se zlepšovat nebude. A to vše není samozřejmě náhoda. Naší zodpovědností je eh, se eh, tady o to postarat. Máme velkou zodpovědnost. Nechci samozřejmě předjímat závěry dnešního dne, ale chtěla bych eh, tady zmínit některá témata, o kterých budeme diskutovat a věřím, že ty diskuse budou opravdu plodné. Musíme hovořit o konsistenci všech politik Evropské unie s politikou rozvoje. K čemu by sloužilo navyšovat podpory pro zemědělství nebo rozvoj, pokud Evropská unie a ostatní členové G20 budou dotovat své zemědělství a vývoz svých zemědělských produktů? Pokud neumožníme rozvojovým zemím, aby e, si vytvořili svou vlastní strategii e, výroby potravin a e, také s prioritou pro své vlastní trhy a vlastní obyvatele, Eh, tak eh, to bude marné. Ehm, třikrát více prostředků my tedy eh, věnujeme na různé energetické zdroje a to potom vede, jak víme, k dalším problémům, jako je zabírání půdu a tak dále. 70 potravin musíme vyprodukovat navíc, protože to bude eh, vyžadovat nárůst obyvatelstva do roku 2050. Eh, tady eh, se zvýší počet obyvatel o 3 miliardy a musíme tedy učinit tyto kroky a nemě, a to se nám nepodaří, pokud neskoncujeme s naší uh, politikou uh, spotřeby. Tady uh, samozřejmě musíme eh, to vše zohlednit také v naší politice obchodní, protože ta je velmi často agresivní eh, pro trhy eh, třetích zemí. A nepřijatelné je, že se nám nepodařilo zabránit spekulacím v oblasti základních zemědělských surovin. Hmm. Došlo tady ke spekulacím na trhu s potravinách, s potravinami a tím se prohloubil problém kolísavosti cen, eh, což zhoršilo situaci rozvíjejících se zemí a zvýšilo to také problémy, eh, které tady způsobí klimatické změny. Další problém je samozřejmě také produkce potravin nebo zemědělských produktů na paliva. A ne. Evropská unie by eh, tedy měla udělat eh, důležité věci a napravit strukturální nedostatky, které zhoršují potravinovou situaci. Zemědělství eh, v Evropě a jinde by mělo umožnit nakrmit všechny na této planetě a neměli bychom tedy pouze přispívat k obohacování největších producentů, ke, k vyčerpávání zdrojů, vyčerpávání půdy, ničení biodiverzity a e, zvyšování emisí skleníkových plynů. Měli bychom reformovat společnou zemědělskou politiku tak, aby byla v souladu s našimi rozvojovými cíly. Náš zemědělský model je pokrytecký, je už neudržitelný a e, nemůžeme nadále se tvářit, že chceme e, vylepšovat situaci zajištění potravin, e, když přitom se tady dějí ty věci, které se dějí. Systémy, ekosystémy se ochuzují musíme opravdu změnit způsoby naší produkce. Od takzvané zelené revoluce, eh, která nedodržela své sliby, musíme eh, eh, přejít k ekologii, která by umožnila produktivitu, ale zároveň by chránila přírodní stroje. Musíme tady zohledňovat také vědecké výzkumy a zprávu z roku 2008. Příklad Etiopie je opravdu strašlivý. Na tady eh, základní potraviny eh, nejsou k dispozici, situace je eh, opravdu krizová, vážná humanitární situace, produktivita té půdy tady je opravdu velice, nebo produktivita v těchto oblastech je velice nízká. V Líbii je tady situace s, s Mali, vztahy s Mali a Kadáfi. Eh, tady získal eh, stovky tisíců eh, hektarů za směšnou cenu, nebo si je zabral zkrátka. A evropské společnosti tady vytváří, budují obrovské plantáže a budují také přehrady a vlastně se snaží pouze uspokojovat evropské cíle. Tyto populace v místě, které eh, tady mají také své potřeby, pracují eh, téměř zdarma na těchto plantážích a pracovní síla je tady levnější než pesticidy. Není možné, abychom se takto dále chovali k rozvojovým zemím. Cíle, eh, pokud jde o obnovitelné zdroje, by měly být přepracovány. Ty oblasti, které zažívají eh, hladomor, eh, si zaslouží eh, naši pomoc a reformu a Evropská unie tedy musí hrát opravdu významnou roli při provádění spravedlnosti v oblasti potravin. Jde o naši společnou budoucnost, o budoucnost planety. Tento den je prvním krokem správným směrem. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Jolie. Děkuji mnohokrát, paní Jolie. A nyní eh, si vezme slovo pan Navaru na 10 minut. Nejprve bych vám chtěl z celého srdce poděkovat za pozvání na toto setkání. Zastupuji zde banky Muna, generálního tajemníka OSN, na tomto nesmírně důležitém veřejném slyšení eh, na základě nesmírně významného usnesení, které právě schválil Evropský parlament. Eh, rád bych ocenil vedoucí úlohu eh, předsedkyně Evy Žoli z jejího úvodního vystoupení. Nyní eh, bylo zřejmé, že se velice dobře orientuje v dané problematice a mnoho z vás v publiku, ale také zde u předsednického stolu, zejména pan Mamady Msusoko, neúnavně bojují za tuto problematiku. A je to problematika celosvětová. Eh, důležitá prohlášení, která jsme právě vyslechli od paní předsedkyně, eh, zdůrazňují, že kroky podnikané v rozvojových zemích často vyplývají z politických rozhodnutí přijímaných v Evropě či Severní Americe či jiných zemích OECD. Nemůžeme předpokládat, že situace v oblasti zajištění dodávek potravin a zaručení dobrých životních podmínek obyvatel chudých regionů e, přísluší pouze jim či jejich vládám. E, je klíčové tedy, že europoslanci toto téma berou vážně a že také dnes uspořádali toto setkání. V nadcházejících osmi minutách bych vás rád seznámil e, s mojí snahou vyznat se v, této složité, v těchto složitých globálních výzvách, a chci také indikovat, že eh, existují i eh, kolektivní kroky, jak tato téma posouvat eh, dále, některá z nich. V každé oblasti je třeba přijmout politická rozhodnutí a nejsou to vůbec snadné otázky. A proto se domnívám, že mým úkolem zde naznačit, eh, jak vypadá pohled a analýza OSN, pokud je o vývoj některých těchto politických rozhodnutí, zejména od roku 2008, kdy došlo k náhlému vzrůstu cen potraven. Eh, začnu nejprve tím, jakým způsobem přistupujeme k, k analýze situace. Eh, vypracovali jsme dokument komplexní akční rámec skupiny na vysoké úrovni, pracovní skupina na vysoké úrovni. Tento dokument je k dispozici všem, kdo budou mít zájem. Namísto toho, abychom se zaměřili pouze na potraviny a jejich produkci, klademe důraz eh, na člověka, na jednotlivce, na to, eh, aby měl přístup k potřebným eh, potravinám. Ovšem nejde nám pouze o, o cereálie, ale také o dobrou výživovou hodnotu. Eh, přijímané potravy eh, a aby tato výživová hodnota byla zajištěna a zaručena stabilně. Nejde tady pouze o přístup k potravinám, jde také o živobytí eh, těch, kdo potraviny produkují, jde zejména o zemědělce a drobné zpracovatele a jde také o, o to, že způsob, jakým se potraviny vyrábějí, má dopad na stabilitu a trvalou užitelnost využívání půdy, ovzduší, vodních zdrojů jde o radikální proměnu, protože zajištění dodávek potravin eh, dnes eh, už není otázka pouze celkového eh, produkovaného objemu potravin, jde také o celý ten kontext, v jakém se potraviny produkují, o člověka, který je produkuje a o stav životního prostředí a klimatu, ve kterém výroba probíhá. Hodně se zabýváme také různými odrůdami, Eh, různými typy, to znamená, eh, nejsou to pouze cereálie, jsou to také eh, luštěniny, zeleněna, ovoce, hodně se zabýváme také drobným chovem, drobnou živočišnou výrobou, chov přežvíkavců a tak dále. Sledujeme stav u rybolovu, lesnictví, zabýváme se stavem, podmínkami, v kterých, v kterých pracují Eh, buď eh, námezní pracovníci zemědělství nebo eh, farmáři, tedy vlastníci půdy. Také nám připadá důležité, že je tady důležitá situace drobných zemědělců, zejména žen, a také jsou důležité výrobní postupy. Je třeba postavit do střediska pozornosti malovýrobu drobného zemědělce a stav našich přírodních zdrojů. Na základě Eh, takovýchto faktorů budou naše rozhodnutí eh, mnohem pozitivnější a přínosnější právě pro zaručení dodávek potravin. Eh, k tomuto posunu v rozhodování v úhlu pohledu již dochází v celé řadě regionálních orgánů a tak dále. Samozřejmě Velkou roli zde sehrávají eh, vlády jednotlivých států, ale eh, ty nemohou působit eh, odděleně, no, případně pod vlivem pár velkých lopy. Nyní vidíme, že se vlády spojují s nevládním sektorem, zejména pokud je o právo na potraviny, také s organizacemi zemědělců a s některými podniky, které vnímají své působení také v kontextu regionálního rozvoje. Je zde například regionální rozvojový um, africký program, který právě je nesen principy, které jsem nyní zmiňoval. Existují také nová eh, principiální zodpovědná partnerství mezi občanskou společností, eh, vládním, eh, vládou a podnikovým sektorem. Jsou to tedy PPP partnerství mezi občanskou společností, soukromým a veřejným sektorem Eh, které eh, mají pozitivní, potenciální pozitivní dopad právě na, především na drobné zemědělce. Ale také potřebujeme nové metody spolupráce. A to neznamená vytváření nové byrokracie, nových eh, organizací v rámci OSN či různých mezinárodních organizací. Jde o to vytvářet spojenství a partnerství, která budou funkční a odpovědná, která umožní zapojení poslanců ale také zemědělců, spotřebitelů, eh, zpracovatelů, eh, malých podniků, obchodníků. Ale vždy musíme vycházet z přístupu zaměřeného na práva a na jednotlivce. Eh, zdá se vám to nerozumné, zdá se vám to idealistické, Možná ano, ale realita odpovědné demokratické vlády a zprávy věcí veřejných je taková, že toto je jediný možný postup a stále více v Asii, Africe, Latinské Americe a východní Evropě zaznamenáváme nový přístup k zaručení dodávek potravin a e, zaručení výživové hodnoty e, stravy, e, což je radikálně odlišné od vývoje v posledních 40 letech v zemích OECD v Evropě a Americe především. Nyní tedy se rýsuje příležitost pro rozvojové země, jak se přenést přes omily a chyby, kterých se dopustila naše část světa, tady ta část světa, ze které pocházím já. Jak udržet tuto dynamiku? Je důležité, aby poslanci a rozhodující činitelé ne pouze v chudých zemích, ale také v bohatých zemích se uvědomili, že nesou kolektivní odpovědnost to znamená, že především třeba eh, ze správné politické perspektivy přistupovat k některým nevyřešeným širším problémům. Nejprve eh, obchod. V oblasti mezinárodního obchodu eh, lecos nehraje. Je zde řada problémů, které stále nebyly vyřešeny v jednáních z Doha. Ovšem také je důležitý objem místního eh, obchodu s potravinami či regionálního obchodu eh, v rámci regionálních uskupení. Eh, to vše může být řešeno, aniž bychom se obraceli na VTO a také je třeba takto postupovat. Nyní existují důkazy o tom, že vyživová hodnota se může zlepšovat pouze, pokud kvalitní potraviny budou dostupné Eh, za dostupné ceny tedy na místních trzích. Ovšem toto nedostatečně ošetřuje zemědělská politika, protože trhy nejsou vnímány jako klíčová oblast pro eh, politické intervence. Ovšem bez funkčních trhů, dostupných pro každého, nedosáhneme pokroku. Eh, nyní hodnotový řetězec. 30 potravinových ztrát probíhá v systémech skladování v mnoha rozvojových zemích. Pečlivé eh, investice do hodnotového řetězce, zejména přes družstva či organizované skupiny zemědělců, jistě dokáží změnit situaci, nebo by změnily situaci. A nyní jaká je úloha žen v zemědělství? Pokud by eh, vlády státu eh, uznaly, že většinou zemědělské výroby realizují ženy, které mají velmi omezený čas, pak bychom jistě eh, se dobrali mnohem spravedlivějšího, udržitelnějšího eh, systému zemědělské výroby, která by také přinášela lepší výživovou hodnotu. Čili eh, postavme ženu do jádra také našich úvah zemědělství. Dále zábory půdy, investice do půdy. Toto téma je také možné řešit. Vidíme, že některé africké vlády přijímají nebo přijali rozhodnutí, že budou eh, vykonávat kontrolu eh, nad tím, jak probíhají zahraniční investice a eh, budou zaručovat, aby tyto investice přinášely prospěch místním drobným zemědělcům, aby se zlepšila infrastruktura. Takovýto přístup může přinášet daleko lepší výsledky. Nyní biopaliva. Neměl by existovat žádný důvod, eh, proč eh, dát mandáty k, eh, či povolení, tedy, či podněcovat výrobu a spotřebu biopaliv, pokud toto vytváří tlak na omezené půdní zdroje a další zdroje, když přitom zeměna opět drobní zemědělci, drobní spotřebitelé mají problém se zaručením, zajištěním dodávek potravin. Musíme tedy změnit dosavadní přístup k biopalivům, ale vždy v této oblasti jsou potřeba politická rozhodnutí. Eh, dlouhodobě nemůže, rozpět, nemůže dojít k zlepšení, pokud eh, nebudou zaručeny investice do eh, sociální ochrany a sociálních záchranných sítí, které chrání jednotlivce vystavené, vystavené obzvláštnímu riziku. Eh, vidíme, že často tyto eh, záchranné sítě nejsou eh, adekvátní, jsou nedostatečné. A konečně, dámy a pánové, není nastal okamžik, kdy je možné, aby politická rozhodnutí přijímaná v takovýchto prostorách jako Evropský parlament ovlivňovala vývoj ve zbytku světa. Nyní, myslím, je na čase přistoupit poté, co jste přijali své významné usnesení, eh, přistoupit eh, k té eh, těžké práci, tedy dobrat se takových systémů zemědělské výroby, obchodu a tak dále, které přinesou prospěch všem a které budou sna zaručí živobytí lidem, omezí produkci emisí uhlíku a umožní přizpůsobení se klimatickým změnám a především zaručí lepší výživu a zaručí potraviny pro lidi na celém světě. Myslím, že s pomocí Evropského parlamentu eh, bychom dokázali přemostit eh, některé eh, koncepční politické chyby, kterých se dopustily průmyslové země Evropy a Ameriky v uplynulých 50 letech. Děkuji, paní předsedkyně. Je passe à présent la parole à monsieur Sis. Slovo má pan Cizoko, 10 minut. Bonjour, euh, mesdames et messieurs. Dámy a pánové, Děkuji Evropskému parlamentu, děkuji především vašemu výboru za to, že mě vyzval, abych se zúčastnil eh, této akce. Velice jsem eh, ocenil prezentaci pana eh, Navara, který je určitým spojencem v systému, který má potíže. Úvodem bych řekl, že Afrika na jihu Sahary na jih od Sahary, má velké problémy. 32% obyvatelstva eh, trpí chronickou, eh, chronickými problémy s potravinami. A tato situace není eh, přirozená a samozřejmě existují řešení. Jsou určité strategie, které nás přivedly k této situaci. Afrika více než 25 miliard dolarů vydává právě na dovoz potravin. A afričtí zemědělci jsou eh, jedinou skupinou lidstva, která ztrácí peníze, eh, když eh, pracují dobře a ztrácí peníze, když je horší sklizeň. Je to možné. Tady opravdu máme velké problémy, i pokud je tady o bezpečné zajišťování potravin. Důležité je, eh, že se tady používají pesticidy, herbicidy a to nekontrolovaně. Jsou připraveny politiky eh, pro eh, získání expertízy a vytvoření modelů, ale jak si se nepočítá s lidmi, s muži, se ženami, kteří tady pracují a kteří jsou vlastně, nebo by měli být v jádru této politiky. Už tady bylo řečeno, že je potřeba zvýšit produktivitu o 80 do budoucna, ale ztrácíme 30 celosvětové produkce. Vypočítejte se 30 celosvětové produkce na, na východě, to tak vypadá a víte všichni, že když produkujeme brambory, tak vyrostou malé, střední nebo i velké, ale pro supermarkety je potřeba je vytřídit a vše, eh, co není vhodné pro supermarkety, musí být vyhozeno eh, v Africe. Eh, to tak zkrátka funguje. Jsme v situaci, kde ty věci dobře známe, víme, jaké jsou faktory, které přispěly k této situaci, ale vlastně se nestaráme o to, abychom tu situaci vyřešili. A my eh, tedy Eh, říkáme, že je potřeba, aby Afrika používala mnohem více hnojiv, aby se otevírala trhům. Ale kterým trhům se máme otevřít? Jsou dva zásadní produkty v Africe. Jednak eh, ty na vývoz, ty nám nepatří, a to znamená, že se neobjeví na trhu. Jsou to banány a ananas. A potom jsou tady produkty, které jsou našimi potravinovými produkty, které se objevují i u nás na našem trhu. A Nikdo se nestará o to, aby se zřídily příslušné infrastruktury, které by pomohly rozvinout tyto trhy a e, Neustále se tady zaměřuje úsilí na mezinárodní trhy, posílají se tam produkty, e, které my nemůžeme kupovat. A když chceme budovat naše bohatství na základě produktů, e, které si cení ostatní, to znamená, že jsme na cestě k závislosti v Africe, více než kdekoliv jinde, více než v Evropě, eh, je to tak, že 40 eh, produkce, ať už je to obilí nebo luštěniny, se používají se používají na účely, které nejdou na místní trh. A upravily se struktury, to znamená, že vláda teď už nemůže investovat do zemědělství a ve chvíli, eh, kdy jsme, eh, kdy eh, došlo k nadprodukci, tak Světová banka vytvořila takové podmínky, aby přebytky z Evropy mohly zdarma dospět k nám, do Afriky a po pěti let, po, po určité době se zkrátka náhle změnily stravovací zvyklosti Afriky a přestaly se konzumovat tradiční potraviny, jako je třeba čirok a další a proso. A e, teď tady vlastně máme potraviny, které nemají žádnou výživovou hodnotu. V, ten, v tomto regionu ve školách základních, od základní školy až po univerzitu, se nehovoří o výživné hodnotě potravin, našich místních plodin. A velmi často ve školních jídelnách se objevují dovezené potraviny, které potom děti eh, konzumují. Takže se celé generace připravují na to, aby se obrátili zády eh, k našim kulturním eh, stravovacím návykům. A biodiverzita je velice důležitá i pro zemědělské systémy a díky zemědělským produktům eh, se vytvořila eh, také eh, kultura stravování a to je velice důležité. Vidíte, jak to tady vypadá, jak vypadá celý tento proces a vidíte, jaký vztah máme k výživě, která k nám nyní přichází od jinut. V této situaci, tak jak tady bylo řečeno, země, které v rohu Afriky dnes trpí, jsou země, kde eh, tady bojí, vyrůstají nové budovy a eh, západní svět nám 25 let posílá potraviny a drobní zemědělci eh, nemají právo v podstatě na nic, nemají žádná práva. V rozpočtu vlád neuvidíte nic, co by ukázalo, že je zde snaha postarat se o většinové obyvatelstvo. Já si myslím, že v takové situaci hlavní část odpovědnosti musí nést Afrika, není přijatelné, není normální, aby potraviny, eh, které jsou základní eh, lidskou potřebou, eh, pocházely z Evropy nebo z USA, nebo zkrátka díky mezinárodní spolupráci, protože pokud jde o naše zvyklosti, o naši kulturu, tak když hlava rodiny, otec, dospěje k názoru, že není schopen uživit svou rodinu, tak, si, eh, tak se zbalí svá zavazadla a odejde. A já si myslím, že tuto zodpovědnost by měly nést i vlády. My bychom se tady měli opravdu chopit naší zodpovědnosti, máme zodpovědnost a máme uh, Eh, schopnost to udělat, máme zemědělce, kteří jsou schopni uživit Afriku. A pan Sal ze západní Afriky vám tady bude prezentovat eh, určitou práci, kde eh, byla pozorována situace v západní Africe a řekne vám, eh, že místní zemědělci jsou schopni vyprodukovat dostatek výživy pro Afriku. Ale zemědělství nemá pouze produkovat eh, plodiny na výživu, ale je potřeba tady mít i určitou politiku, je potřeba tady modernizovat řízení půdy, koncentrovat půdu Um, ale přitom se tady říká, že je potřeba samozřejmě uznávat eh, rodinné farmy. Takže to je jedna věc. Ano, existují tady politická prohlášení, ale druhá věc je, jak to potom vypadá v praxi. Je tady určitý rozpor. A proč? Protože Afrika zatím eh, ještě eh, se zcela nevzpamatovala z kolonizace my se e, stále jaksi spoléháme na ostatní, zatímco bychom měli spíše vycházet z našich vlastních schopností a zaměřit se na vývoj, který nám pomůže k pokroku. My nejsme Evropané ani Číňané, máme naší vlastní historii, vlastní kulturu a musíme toto rozvinout, abychom se dostali z této situaci. To je e, základní zásada, které bychom se měli držet a Afrika e, samozřejmě je předmětem různých diskuzí eh, také v rámci VTO a my všichni víme, jak to tam vypadá, víme, že to tam pro nás není příznivé, že ty diskuze nám nic nepřinesou, nevylepší naši pozici na mezinárodních trzích, protože my nemáme nástroje nebo prostředky, které bychom potřebovali. Závěrem bych tedy řekl, že si myslím, že eh, afričtí zemědělci se musí lépe zorganizovat, musíme eh, odmítnout nezodpovědnost vlád, eh, kteří 30 nebo 40 let už žijí, nemají problémy s tím, že požadují dodávky potravin od jiných. Africké vlády si musí uvědomit, jak naléhavé je změnit postoj eh, a Evropa a ostatní Eh, už eh, nám nebudou moci stále dodávat potraviny. Nebudou to mezinárodní trhy, na které by se Afrika měla eh, spolehat. Měli bychom se sami vymanit z této závislosti, být sam, samozásobitelé. A naše obyvatelstvo výrazně vzroste. Dnes je nás polovina a přesto máme problémy s potravinami. v Evropě, na západě nebo v Africe. Samozřejmě veškeré zemědělství všude ve světě nesou rodiny a to je to, co vytvořilo problémy evropským zemědělcům a stejná věc působí problémy i africkým zemědělcům. To, že je podceňován význam toho, aby se každý zemědělec postaral o to, aby země byla samozásobitelská. Zemědělci eh, by měli být schopni produkovat dostatek potravin tam v té části světa, kde žijí, kde se eh, do, rozhodli svobodně žít. A žádná jiná část světa by neměla bránit zemědělcům v tom, aby tyto cíle realizovali. Neexistuje eh, žádný zemědělec na světě, který by si přál dotace. Každý chce žít a pracovat a žít ze své práce. Politici tady pod podporují dotace. Proč my bychom měli reagovat na tyto politiky? lidé u nás jsou tak chudí, že si nemohou koupit naše produkty. Třetí věc je, že Evropa a západní svět by měli pochopit, že zemědělská politika, ať už je to nová eh, SZB nebo jiné politiky, musí přihlížet eh, k mezím vašeho ekonomického projektu. Eh, systém spotřebitelství je, má určité limity, určité hranice. Není možné neustále bezbřeze podporovat konzum. Určité hranice tady jsou a společně musíme řídit zdroje, které na naší zemi máme. Chtěl bych říci, že opravdu se skláním před Evropou. Evropa je pokročilejší, pokud jde o diskuzi kterou tady dnes vedeme a skláním se eh, před evropskými zemědělci, eh, kteří nás vyzývají k tomu, abychom se připojili do jejich systému, abychom eh, tady bojovali společně. Chtěl bych říci, že Evropa nemá budoucnost bez Afriky a to stejně platí i naopak. Takže jsme na jedné lodi a musíme bojovat za to, abychom vzkvétaly jak v Africe, tak v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Nyní zahajuje diskusy pro dotazy eh, našich poslanců. Pan Berman požádal slovo, takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně tak eh, to je trochu brzo, já jsem skromně zvedl, jenom tak skromně zvedl ruku. Mám otázku na pana Cisuko. Eh, vy velice dobře znáte osud eh, pastevců na východě Afriky. Jsou to, je to nomádská populace. Byli donuceni k nomádství kvůli, kvůli neurodné půdě, to znamená, jejich stáda nevydrží dlouho na jednom místě. E, v těchto suchých a polosuchých oblastech e, nejsou e, schopny velké produkce. Na východě Evry, Afriky tedy. Jde tedy o zaručení přísunu bílkovin, o zaručení živobytí Oni se takto rozhodli a takto, takto tedy žijí, ale Ovšem vládě se to nelíbí. Domnívá se, že je třeba je sedentarizovat, že je třeba je usadit ve městech, modernizovat. Etiopský premiér toto velice jasně vyjádřil nedávno, když řekl, že tento způsob života tedy kočovný způsob života, je zastaralý a je třeba s ním skoncovat. Jak se domníváte, že vlády východní Afriky budou přistupovat eh, k těmto rolníkům, respektive s tímto, eh, jaké možné dosáhnout to, aby změnili svůj, eh, svůj přístup k tomuto typu zemědělců, Určitě tady nejde o nějaké eh, evropské eh, sentimenty. Eh, skutečně ten jejich způsob výroby je v daných podmínkách, tedy v těch suchých regionech, ten nejvhodnější. Jak se domníváte, že bude možné přesvědčit správným směrem etiopskou vládu? Děkuji. ještě někdo další si přeje položit dotaz našim panelistům? Paní Kretu? Eh, děkuji za to, že jste mezi nás zavítali. Dovolte, mám krátkou eh, praktickou otázku na pana Nabara. Pokud jde o tuto eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni k zajištění globální potravinové bezpečnosti, jak můžeme zajistit, že tato pomoc a související služby se dostanou k těm správným zamýšleným příjemcům? My v Evropě máme zkušenost, že zkrátka nemáme mechanismus, který by nám umožňoval měřit, zda ta pomoc se dostane opravdu k těm zamýšleným příjemcům. Takže bych se chtěla zeptat, jestli byste eh, nám mohl podrobněji vysvětlit, jak tento mechanismus funguje. Děkuji. Eh ben, je vais ouvrir la, Dobrá, takže dám slovo ještě dalším eh, účastníkům v publiku a ještě paní poslankyně Teočarus, prosím. Děkuji. Já mám tři dotazy. Jednak eh, zcela souhlasím, že pokud nepodpoříme Um, primární eh, produkci v rámci malých farem, tak ten problém nevyřešíme. Eh, druhá věc je třeba zaručit transfer poznatků, transfer, eh, transfer technologií, um, schopnosti červenosti a také následných kroků. Tady hovořím na základě osobní zkušenosti. A musím říct si, že potravná pomoc, když je doručena na místo, tak je často ve velmi špatném stavu. Často je třeba celý obsah celého kontejneru prakticky vyhodit. O tom jsme se kolikrát na místě přesvědčili. Děkuji a nyní dávám slovo dalším účastníkům eh, naší dnešní akce. Poprosím vás, abyste se nejprve představili, poprosím vás o stručnost. Každý má dvě minuty na své vystoupení maximálně. Pokud se někdo přihlásí, eh, dopoledne bývá, že o něco pomalejší. A ještě pan Bové, prosím. Ano, Jmenuji se Žuzebové, jsem místo předsedou eh, výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu. Eh, mám otázku na zástupce OSN. Vyslechl jsem se vaše vystoupení, eh, které se ubíralo naprosto správným směrem, podle mého názoru. Přišlo mi to velmi zajímavé, ale zároveň, jak je možné, že OSN, zástupce OSN Eh, vystupují s tak nádhernými eh, projevy a eh, přitom ty problémy přetrvávají. Dnes totiž skutečně jsou činná neuřitelná krásná prohlášení ohledně záboru půdy, ohledně práv drobných zemědělců. A to je všechno krásné, ale nic se nemění. Takže já si tak trochu říkám, zda tady nejde o Eh, dvojakost institucí nebo zda různé instituce se neobírají stejným směrem. Eh, pan Sisoko hovořil o VTO a Africe. Dnes je naprosto zjevné, že tady eh, je určitá kontradikce, určitý rozpor a že přístup VTO je naprosto katastrofou pro většinu drobných zemědělců světa. Takže kladu si otázku, zda například nevládní za OSN v této věci nemůže něco učinit. Je to podle mě také otázka mezinárodního práva. Eh, bylo by možné zařadit mezi občanská, kulturní a, a respektive existuje nyní pakt pro eh, občanská, kulturní a hospodářská práva, ale to nestačí. Zajímalo by mě, zda na úrovni generálního tajemníka OSN ne, neuvažujete o tom, že by se právo Eh, na potravinovou eh, soběstačnost eh, zakotvilo mezi tato základní práva, by to totiž přispělo v boji proti dumpingu. Děkuji, nyní dávám slovo panu Bermanovi. Děkuji za slovo. Mám otázku na pana Nabara Můžete potvrdit, že se eh, nacházíme ve zlomovém bodu, pokud o zemědělství v rozvojových eh, státech. Většina lidí se tedy přesouvá do měst Eh, včetně tedy bývalých zemědělců a jejich dětí, kteří jaksi na venkově se neviděli na živobytí. Ale na druhou stranu eh, tu vzniká tedy problém, kde lidé, eh, to vzniká jakýsi velký potenciál pro zemědělství, protože není dost potravin, takže to před zemědělstvím, zemědělství má velmi velkou budoucnost před sebou a já bych se tedy chtěl zeptat, jestli jsme si tohoto vědomi. Um, Ve francouzštině byla napsána eh, velmi zajímavá kniha o budoucnosti afrického mm, kontinentu, kde se hovoří právě o budoucnosti zemědělství. Na druhé straně potravinová krize z roku 2008 ještě neskončila a nabízí zemědělcům v rozvojových zemích eh, novou šanci. Vlády si začínají uvědomovat, že jejich budoucnost nezáleží jen na způsobu, jakým budou eh, řešit eh, sociální nepokoje v městech, ale také na tom, jakým způsobem zajistí stabilní a cenově dostupné potraviny. To by potom znamenalo stabilní budoucnost eh, pro eh, zemědělce. Potravinová kriza, krize a mm, tato šířící se urbanizace bude také znamenat velkou změnu v trendech eh, našeho vnímání zemědělství. Já bych vás chtěl poprosit, jestli byste nám mohl vysvětlit, jakým směrem se tato debata vyvíjí a jestli se nemýlím v tom, že je to opravdu obrovský potenciál pro skutečnou změnu. Alors une dernière euh, question. Ještě poslední dotaz. Eh, prosím, představte se, prosím. Eh, Děkuji, Karin Vols ze Zelandu, z Holandska. Já mám otázku na pana Cesoko. Hovořil jste o dovozech a o potížích západoevropských zemědělců um, ehm, soutěžit s dováženými výrobky s dováženou produkcí. Uvaj jste proto určité důvody a mě by zajímal váš pohled na opatření, Eh, která eh, zavedla, zavedly africké vlády po potravinové krizi z roku 2008, aby se podpořila výroba rýže. A mne by eh, zajímalo, jak tady toto vnímáte. Za to šlo ke zlepšení situace? Zda se vládám těchto zemí podařilo, podařilo podnítit tuto výrobu, anebo zda to vidíte spíše jako neúspěch. Děkuji. Ještě pan Weigl a poté odpovědi Děkuji za slovo. Musím říci, že mě fascinuje, jak se stále znovu uvědomujeme, že Evropané v podstatě Africe vůbec nerozumí. Možná se dost nesnažím, abychom tomuto kontinentu porozuměli, abychom porozuměli jejich tradicím, způsobu organizace života, rodinnému životu a tak dále. Pane Navarovi, jste hovořil o tom, že je tu potřeba pomoci eh, organizovat zemědělce a také zemědělskou výrobu. To mi připadá zajímavé prohlášení. I my jsme si uvědomili, že družstva v zemědělství mají budoucnost. Zdá se, že došlo, ke, že se to objevila ideologická překážka, která mm, má mm, své kořeny v tom komunistickém modelu výroby. Pane Nabaro, domníváte se, že investujete a že my investujeme a pomáháme dostatečně v tom, aby Afrika našla svou eh, cestu zpět ke svým kořenům. Děkuji mnohokrát a nyní dáme slovo našim panelistům. Nejprve dám tady slovo našim eh, expertům a nejprve panu Navarovi. Prosím. Eh, děkuji. Bylo by vynikající, kdybychom měli půl hodiny eh, na to, abychom mohli prodiskutovat všechno, co v této eh, debatě zaznělo. Bohužel tu půl hodinu nemáme, takže budu jen velice stručný a omlouvám se, eh, pokud tu nezazní ty odpovědi, které byste rádi slyšeli. Nejprve mi dovolte, abych zareagoval na to, co řekl pan Berman. V posledních třech letech jsme pochopili, že rozvojová pomoc je slepá k potřebám, eh, k potřebám zemědělců pastevců. Objevuje se tu tedy eh, změna, především v souvislosti s východním Sahelem a africkým rohem. Konečně jsme pochopili, že pokud chceme pomoci lidem, aby udrželi naživu svůj dobytek, které, který má tedy velký dopad na e, tu místní populaci, tak je to tady velmi důležité. Znamená to, že se musíme více zaměřit na pohodu zvířat a veterinární péči a na e, tu souvislost mezi zvířetem a člověkem. Je potřeba, aby veterinární péče získala mnohem větší pozornost. Ta změna nastává, ale zatím je tedy velmi pomalá. Domnívám se, že tím, že, bychom, že se zaměříme na pastevce, a že zaměříme na to, abychom pomohli eh, zvýšit eh, odolnost eh, pastevců, tak to také bude znamenat, aby to bylo jaksi politické uznání toho, že se jedná o problém a že je to potřeba nastolit nějakou změnu v zemědělství. Zatím je toto tedy ne testovaná hypotéza, ale v některé státy se na toto opravdu zaměří, zaměřují a já doufám, eh, že se tato kampaň eh, spustí a že tedy bude úspěšná, že zlepší život pastevců. Pokud jde o tu pracovní skupinu na vysoké mm, úrovni, o čem na co se ptala paní Kretu, to je pracovní skupina, která se plně zaměřuje na zodpovědnost a na to, aby se potravinová pomoc dostala k těm zamýšleným příjemcům a aby tato pomoc také vedla ke skutečným výsledkům, jako je zlepšena e, výživa a snížení hladovění. E, naší stěžení iniciativa e, se velmi výrazně na toto zaměřuje. Jedna z výzev, se kterými jsme se setkali v Somálsku, je to, že v určitém období jsme si nebyli jistí, jestli se ty potraviny k příjemcům dostanou, aniž by mm, jak si ta pomoc byla převedena mm, k nějakému jinému příjemci. A také to tedy vedlo ke změnám eh, v tom vzorci potravinové pomoci v této zemi. My eh, se eh, nebudeme podílet na tom, abychom si brali peníze od daňových poplatníků ve vašich státech a potom je využívali eh, způsobem, který nezajistí ty nejlepší možné výsledky. Pro nás je tato zodpovědnost naprosto klíčová a potravinová pomoc podle našeho názoru musí eh, být ku prospěchu eh, lidem a k zajištění udržitelného živobytí. Já bych si o tom s vámi velmi rád popovídal, obzvlášť pokud máte na mysli nějakou konkrétní situaci. Tím se dostávám k otázce, eh, která tu zazněla o kvalitě eh, potravinové pomoci. Poskytujeme potravinovou pomoc, eh, která není kvalitní. Pokud bychom toto někdy udělali, tak byste opravdu měli o naší práci pochybovat a měli byste ji spochybnit. Děkuji vám za Eh, vaše další otázky a poznámky k tomu, eh, k mému úvodnímu vystoupení. Předpokládám, že eh, chápete, že odpověď na některé vaše otázky vyžaduje jaksi podrobnější analýzu. Na to, abych tedy odpověděl, tak, bych, tak musím zopakovat některé věci, které jistě víte. OSN je úřad, ale Řídí ho více než 190 národních vlád. Naše instituce jsou často řízeny několika různými ministerstvy v rámci tedy našich účastnických vlád. Je to také interakce mezi různými institucemi. institucemi. Někteří lidé se obrací na, kteří se obrací na naše obchodní instituce, říkají něco jiného než ti, kteří se obrací na naše humanitární či zemědělské instituce. A tím vzniká dojem, že naše instituce vlastně si, jak si každá vydávají nějakým jiným směrem to ale, myslím, vidíte ve svých národních vládách také. Někdy se různá ministerstva přetahují, protože každé sleduje trošku jiné zájmy. E, součástí mé práce je e, takových e, rozporů a snažím se tedy jak si propojit 22 různých částí OSN. Já myslím, že opravdu jsme svědky změny. Chci také zdůraznit, že pokud Pascal Lamy, generální tajemník Eh, VTO eh, byl dnes, kdyby on tady byl mezi námi, tak by byl první, kdo by souhlasil, že VTO eh, musí podniknout více pro to, aby pomohlo zájmům rozvojových zemí, především v oblasti cel a dovozu on se snažil přesvědčit členy VTO, aby své zodpovědnosti k ním přistupovali tedy mm, ke těmto úkolům, aby přistupovali odpovědní, ale bohužel pohybujeme se v politickém prostředí. Mění se ta situace za prvé to, že eh, vysoký představitel pro lidská práva se opravdu snaží eh, tlačit na otázku potravinové bezpečnosti. To je velice důležité. Eh, potravinová soběstačnost eh, se v některých eh, částech považuje za právo a v toto právo eh, některé naše humanitární instituce opravdu vážně zvažují. A vy jako členové parlamentu, poslanci parlamentu, byste v této věci také mohli vyvinout vliv. Chtěl bych vás poprosit, abyste si udělal čas eh, v říjnu na druhé zasedání výboru pro potravinovou bezpečnost, kde uvidíte, že, se, že opravdu usilujeme eh, o to, abychom eh, došli eh, k takový, abychom zajistili opravdovou změnu v celé řadě oblastí, jako například volatilita potravinových cen, eh, zajištění vody, zajištění eh, vlastnictví pozemku a tak dále. Je tam celá řada dalších oblastí. Je to velmi dynamická oblast, je to velmi zajímavé a opravdu se snažíme najít nové způsoby správy a řízení, které by mohly dosáhnout některých těch cílů, o kterých jste hovořil vy. A teď mi, myslím, ale dochází čas. Eh, dovolte, abych se vrátil ještě k panu Bermanovi. Nacházíme se na křižovatce, pokud jde o zemědělství. Já jsem ve svém projevu řekl, že v Evropě v evropské zemědělské politice se v posledních 50 letech eh, udělalo mnoho chyb. Eh, lidé se přesouvali z venkova do měst a opouštěli tedy svá hospodářství. Eh, také některé mm, pokusy, aby eh, jaksi lidé zůstali na té půdě, byly považovány za nespravedlivé ale my dnes můžeme vyslat jasný signál všem vládám zemědělství opravdu velkou budoucnost. Vidíme velkou změnu ve zemědělských eh, politikách, také eh, chov dobytka či eh, zahrádkaření ve městech je na vzestupu. Potravinová krize nám opravdu nabízí příležitost, abychom se vydali trošku jiným změn, směrem. Eh, musíme pomoci zemědělcům vypořádat se s nepředvídatelným počasím a eh, kolísavostí potravinových cen. My se každopádně Eh, učíme, jak zatraktivnit zemědělství pro mladé muže a mladé lidi obecně, tak, aby to nebyla pouze činnost eh, pro staré osoby či pro ženy, které nemají jinou pracovní příležitost. Je to velmi důležité také pro životní prostředí a to, že G20 eh, poprvé uspořádalo setkání ministrů zemědělství, kde se projednávala celá řada těchto velmi důležitých otázek, tak to ukazuje, a teď už opravdu musím přestat, jasně to ukazuje, že ten přístup zaměřený na člověka, pokud jde o otázku zemědělství a potravinové bezpečnosti, je to, co funguje. Pokud se zemědělci chtějí organizovat, naším úkolem není říct jim, jak to mají udělat, ale pomoci jim v tom, aby se zorganizovali způsobem, který jim připadá efektivní a prosím vy svými politickými kroky toto pomozte zajistit. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a, a nyní dávám slovo panu Sisokovi ale poprosila bych skutečně o dodržení řečnické doby. Já vím, je to opravdu um, téma, které nás všechny velmi zajímá, ale pokud budete dvojnásobně překračovat řečnickou dobu, tak nikdy dnes neskončíme. Pane Sisoko, děkuji. Pokud je o, eh, o ty nomádské pastevce, já jsem ve svém úvodním ustoupení, vystoupení řekl, že Afrika zažívá krizi. Krizi identity, krizi referenčního rámce, krizi strategií. Eh, naši úředníci, naši experti jsou přesvědčeni, že naše zemědělské plotiny způsob pěstování archaický, zastaralý a že je třeba se přiblížit Evropě. To je jejich hluboké přesvědčení. Je to opravdu uh, široce rozšířený problém. A problém ale není možné řešit, pokud eh, do toho, neza, do toho řeší nezapojíte ty, kterých se dotýká. Je to tady problém hluboký a <clears throat> Ti, kdo zpracovávají eh, veškerou dokumentaci, tedy úředníci, politici, eh, jsou součástí tohoto problému. A pokud je otázku, kdo má financovat rozvoj venkova, eh, lidské, přírodní a finanční zdroje států jsou dostatečné na to, aby zvládali to základní. Družstva potom můžou spíše sledovat roli doplňující, tak to je to vnímáno. Eh, eh, nemá smysl všem eh, se stále vztahovat, nebo to stále pojímat, jak si, že se musíme vyrovnávat s konkurencí zvenčí. Mezinárodní obchod, to je otázka rovnováhy sil. Eh, nemá smysl, abychom eh, chtěli po jiných národech, eh, aby se postarali o dobro Afriky. Naše vlastní vlády musí adekvátně jednat s Evropou. A samozřejmě oba kontinenty sehrávají navzájem doplňkovou roli. Ale chci říci, že VTO vlastně eh, jaksi marginalizuje eh, některé orgány eh, OSN, které by mohly sehrávat užitečnější roli. A pokud bude ta rovnoha sil v mezinárodních vyjednáváních stále takováto, tak to bude hrát proti nám. Ale nemůžeme ze svých problémů vinit někoho jiného, pokud je dostatečně neřešíme sami. Určitě nikdo jiný za nás naše problémy nevyřeší. Já vám dám příklad. Eh, při vypracování zemědělské politiky, při koncipování zemědělské politiky pro západní Afriku se zmobilizovali eh, rolníci, drobní zemědělci a do té zemědělské politiky schválené státem se nám podařilo prosadit eh, zaručení potravinové soběstačnosti. Ale když se toto podařilo, tak byly, byla například Světová banka zvolena jako strategický lídr při rozpracovávání tohoto, eh, tohoto koncepčního rámce. A přitom eh, právě Světová banka a ta druhá instituce, která do toho byla zapojena, eh, vlastně způsobily aktuální stav afrického zemědělství. Právě kvůli omezení vnuceným těmito, těmito organizacemi Světovou banku a KDP naše vlády nemohly podporovat zemědělskou výrobu. Na to prostě nespívalo ve státní kase. Takže neustále se obracíme na Evropu, na Spojené státy a tak dále. Dokonce i pokud jde o koncipování našich, zeměděl, našich politik státních, eh, eh, i na to žádáme prostředky zvenčí. To znamená, vstupují do toho zahraniční eh, odborníci, ale přitom máme své vlastní experty. Já si myslím, že toto je právě slabina, slabina Afriky. Eh, neuvědomuje si eh, chyby tohoto, tohoto přístupu. Eh, svrchovanost a soběstačnost musí být především zaručená v potravinové oblasti, ale zároveň musíme být schopni sami svými vlastními silami přistupovat ke koncepční tvorbě, k utváření státní politiky, uplatňovat přitom vlastní experty. Naše instituce nejsou schopné spotřebovat, spotřebovat běžný rozpočet, kterým země dává Eh, k dispozici, tak proč tedy se ucházet o prostředky zdrojové spolupráce, eh, když peníze, které eh, jsou naše vlastní, nedokážeme ani spotřebovat. Takže taky náš pohled. My chceme, aby se Afričané opět, aby uchopili svůj vlastní osud do vlastních rukou a je třeba na to vyčlenit prostředky a zdroje, abychom spojili své síly, Eh, zamýšleli se na tou problematikou a společně jednali, bychom si ujasnili, eh, co je vhodné, co chceme, aby existoval koncus ohledně rozdělení rolí a rozdělení odpovědnosti. Eh, to je nutné proto, aby se, aby se to odpichlo od země, aby se ta situace začala měnit. Musím říct, že dnes je to zablokováno. Je to kvůli sporu mezi USA a Evropou v zemědělské oblasti. Ale to je naprosto normální, že k takovým sporům dochází. Každý region si hájí své důležité eh, zájmy. Eh, eh, nám je tento spor lhostejný. Potřebujeme něco, co patří nám a co si budeme hájit. To je jaksi základ eh, celé věci. A proto také eh, žádám, nebo se obracím na eh, europoslance, když organizujete paritní, schromáždění paritní akce, je třeba v rámci těchto akcí abyste vy, europoslanci, vyjeli přímo do terénu, seznámili se se situací našich drobných zemědělců, e, abyste si učinili svoji vlastní představu, své vlastní hodnocení e, situace. E, a aby v rámci financování rozvojové spolupráce byl zaveden indikátor míra zapojení těchto místních aktérů. To je naprosto klíčové. Primárním prvkem každé poskytované pomoci musí to, že přesvědčíte, zapojíte do toho člověka, kterému pomáháte. Eh, bez toho to není možné. Eh, je třeba eh, uznat roli těchto lidí, je třeba postavit do středu pomoci, která je organizována. No to je tedy něco, co navrhujeme pro všechna paritní schromáždění AKT EU, e aby tedy účastníci z Evropy využili těchto setkání pro to, aby také vyjeli do terénu a seznámili se se situací zemědělců. Pak eh, uvidíte, jak je to organizováno, bude tam také místní volný zástupce, zástupce státu eh, a ta diskuse jistě lecos eh, vyjasní. Já si myslím, paní předsedkyně, že toto je podobně důležité jako ty miliony finančních prostředků, které hodláte dát k dispozici Africe. Děkuji. Ano, ještě minutku. Řekli jste, že chcete vědět, co se stalo když eh, obyvatelé měst chtěli eh, dosáhnout eh, pádu, pádu hlavy státu, tak samozřejmě vznikla panika. Otevřely se hranice obrovským dovozům, byly poskytnuty dotace. To znamená, je celá řada zemí, kde dotace že neexistovaly, poté byly zavedeny. Ale ve chvíli vypracování zemědělské politiky existovala společná vnější cla z eh, hospodářskou měnovou unii Africké, eh, Západoafrické unie, což byla nejhorší, nejhorší cla na světě a nejhorší míra ochrany eh, drobných zemědělců na světě. A proto se s organizacemi zemědělců jsme požádali s podporou Nigérie, aby se zvýšila ochrana na hranicích. Takto postupují všechny velké mocnosti, když je rozvíjejí se zemědělství. Zavádějí ochrana opatření na hranicích. A proto tedy Eh, jsme chtěli 50%. Chtěli jsme to posunout z 20 na 50%. A potom samozřejmě eh, eh, jsou to státy, na které tlačí Mezinárodní fond a Světová banka, které tomu nakonec zabránili. Takže se to odstalo na, hraně, na hladině 30%. A doposud se nám nedaří ani těch 30% skutečně, skutečně aplikovat. A proč protože eh, ti, eh, ti aktéři, kteří vstupují na naše trhy, eh, prostě těží z této situace, která nedostatečně chrání regionálně nás. Děkuji a nyní dám slovo paní Evě Žoli. Myslím si, že jsme tady vytyčili problém a Uvědomili jsme si, že se nám nepodařilo vyřešit problém hladu ve světě, který se od roku 2008 velmi zhoršil, navzdory tomu, že OSN bere tyto věci na vědomí, že si uvědomuje, že ten problém je opravdu rozsáhlý. A podle mě je na čase, aby eh, opět eh, tady byly mocné politiky a současné mocnosti nebo spekulace které tady existují, už by měly přestat. Je tady jeden neuvěřitelný eh, příklad. Pamatujete si na velká sucha v Rusku v roce 2010, která způsobila, že spekulanti ehm, předvídali, že velmi vzrostou ceny a vlastně potom nedošlo vůbec k žádnému nedostatku. Minister zemědělství oznámil, že něco takového nepřijde a po eh, tomto oznámení intervenoval Putin, zacházal vývozy a uvedl k obilí. A to potom eh, samozřejmě to pomohlo, protože se odkázalo na vyšší moc a eh, to pomohlo spekulantům, protože kdyby přišli o mnoho peněz, kdyby eh, kurzy eh, a ceny se vyvíjely eh, jinak. A to vedlo k velikým problémům. Bylo tady mnoho peněz, kde nebylo zaplaceno, kde nebyly zaplaceny daně a tak to ve světě chodí taká je skutečnost také, pokud jde o zásoby obilí v roce 2010. Ty zásoby byly navýšeny, takže nebylo, eh, nedošlo k neúrodě nebo k tomu, že by byly sníženy. Tady je jasně vidět, že tady není dostatečná vůle kontrolovat spekulaci. Je to úplně to stejné, co zažíváme také v případě spekulace se státní zadlužeností, kde jsou země oběťmi eh, spekulací eh, se státními dluhy a eh, na vzdory různým pokynům mají problémy a ukazuje se, že poměr sil mezi finančními sférami a politikou a skutečností, že je to všechno zkreslené a proto je e, velice důležité, abychom se snažili ty věci změnit a já jako politička jsem o těchto věcech chtěla s vámi hovořit, s vámi, e, kteří jste aktéry. Nejsme e, samozřejmě jediní, kteří to můžou změnit, nemůžeme si to zastírat, nepodaří se nám tyto věci vyřešit, pokud se nám nepodaří uh, Eh, ovlivnit eh, rozvojovou pomoc eh, a roli Afriky. Bylo tady řečeno něco, co je velmi pravda, a to, že naše budoucnost bude záviset na tom, jestli i Afrika bude mít budoucnost, protože naše osudy jsou propojené. Teď tedy přejdeme k druhému kolu našich diskuzí a všechna tato témata tam rozebereme ještě podrobněji. Dobře, Prosím pět účastníků tohoto panelu, aby přišli k nám na pódium.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 Dobře, budeme se nyní eh, zabývat eh, dvěmi tématy, eh, které jsou důležité v usnesení parlamentu, které přijal minulý týden. Jde o spekulaci se surovinami a zabírání půdy. Tyto dvě témata, produkty ekonomické a finanční globalizace, jsou analyzovány a jsou předmětem kontroverzní diskuze mezi zastánci velké liberalizace obchodu a zastánci, kteří si přejí regulaci trhu. Pokud je o spekulaci, parlament parlament ve svém usnesení požádal komisi, členské státy a G20, aby přijali konkrétní opatření a kom- efektivně bojovali proti spekulaci s obilím a potravinami. Otázka regulace je samozřejmě velice obsáhlá, složitá politicky, protože tady jsou eh, velké a mocné zájmové skupiny. Je to také technicky složité, protože tady je potřeba regulovat finanční transakce, které pomohou um, skutečným eh, podnikům nebo pardon, ekonomice, eh, aby se zastřešila proti spekulaci. Dnes jsme pozvali dva experty, eh, aby s námi o tom diskutovali. Jednak pan eh, Pierre Jacquet je hlavním ekonomem francouzské rozvojové agentury a byl pověřen eh, francouzským prezidentem v lednu 2011 misí v rámci G20, která se zabývá řešením kolísavosti cen v rozvojových zemích. Spekulace je jedno z témat, které řeší ve své zprávě a máme mimořádnou příležitost, aby nás informoval o hlavních závěrech. Náš druhý aspekt, pan Mark Olivier Herman, je zodpovědný za ekonomickou, za politiku ekonomické spravedlnosti eh, v rámci Oxfam eh, International a e, tady e, se zahájila velká kampaň, e, kde se řeší otázky, jak právě se zbavit spekulace. Pan Šake, pane Šake, dávám vám slovo. Pane Žake, dávám vám slovo na 10 minut. Merci beaucoup, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za toto pozvání. Jsem velmi rád, že s vámi mohu sdílet eh, některé své úvahy na tomto zasedání, že se můžu zúčastnit diskuze. Pokud je o váš úvod, tak eh, musím říci, že mise, která mi byla svěřena panem eh, prezidentem, se týká prostředků rozvojových zemí, jak čelit rizikům, které se týkají také kolísavosti eh, cen zemědělských produktů. Takže já se nezabývám úplně spekulací, ale spíše těmi riziky, eh, které souvisí nejen s volatilitou cen. A společně s vámi bych se tady chtěl podělit o tři důležité věci. Za prvé, je velice důležité, abychom ve světě, eh, kde se potýkáme s krizí, přešli do fáze, do světa, kde se nám podaří eh, řídit, zvládat rizika. Eh, tady je to samozřejmě eh, něco neustálého reagovat na krizi musíte v průběhu té krize, kdy probíhá, je to nákladné a takže si uvědomujeme, že tady je opravdu obrovský problém pokud jde o zemědělství a také bezpečnou dodávku potravin. My se tady samozřejmě snažíme ještě vyřešit následky předchozí krize, zatímco už bychom měli bránit dalším krizím nebo dalším problémům. Je tedy potřeba si také uvědomovat, že rizika jsou všudy přítomná a rozvoj znamená řídit rizika. Není možné eh, uvažovat nad investicemi do produkce, pokud rizika, eh, která hrozí, Eh, by mohla vést k tomu, že bychom přišli o všechna aktiva. Uvědomujeme si, že drobní zemědělci v rozvojových zemích potřebují pomoc při řízení zvládání rizik, protože pokud nebudou zvládat rizika, tak nebudou schopni investovat, nebudou schopni rozvíjet své kapacity. Je tady tedy velice klíčové téma a my si ho uvědomujeme. Eh, třetí eh, důležité poselství je, že neexistuje žádný zázračný lék, žádný nástroj, eh, který by dokázal vyřešit veškeré problémy, veškerá rizika. Musíme tady mít celistvý přístup, který bude také zároveň specificky zaměřen na lokální rizika, protože rizika jsou lokální, nejsou uniformní všude po světě. Takže tady je opravdu mít velice pestrý a prušný přístup. První eh, to poselství, eh, tady je eh, vlastně taková ta rychlá reakce, protože se reaguje po krizi, na důsledky krize, ale musí se už myslet do budoucna. Už jsme tady před chvílí slyšeli čísla o podvýživě a samozřejmě jsme si tuto věc uvědomovali i před touto krizí. Už v minulosti eh, tedy byl problém se zajištěním dodávek potravin a s nedostatečnou výživou. Ještě předtím, než propukla krize. Díky krizi jsme se všichni probudili, ale je škoda, že jsme nedokázali zareagovat před krizí a že nedokázali přijmout dostatečná opatření, abychom doplnili zásoby, eh, abychom eh, investovali do zvýšení produktivity zemědělství, aby zemědělství a venkovský rozvoj měli tu váhu, kterou si zaslouží. Takže jsme jaksi pozadu za vývojem a v dnešní krizi jde o to, abychom se společně eh, uvě- naučili investovat do budoucnosti. A v budoucnosti ten problém, který musíme řešit, je navýšení zemědělské produktivity a vylepšení logistiky tak, aby zemědělské produkty mohly být včas distribuovány milionům obyvatel, kteří je potřebují. Samozřejmě je tady demografický, demografický vývoj, to ovlivňuje spotřebu potravin a navíc ještě jsou tady klimatické změny, přírodní katastrofy. Takže je tady eh, problém dostatečné nabídky, e, to je problém v zemědělské politice. Potom investice do zemědělství, do udržitelného zemědělství, které by zareagovalo také na potřeby ekologické, potřeby klimatických změn, pak je tady otázka logistiky, e, také otázka plítvání potravin a toto plítvání je otázkou logistiky a e, také velice přispívá k dynamice nabídky. Takže tento přechod od eh, řízení krize k řízení rizik, to je velice důležitý přechod. Myslím si, že to bylo podceněno v našich přístupech v minulosti, eh, včetně oblasti rozvoje. My jsme neinvestovali do pochopení rizik, musíme je lépe pochopit a zanalizovat, abychom si mohli vyvinout nástroje na jejich zvládání. Tato rizika jsou všudy přítomná. A Samozřejmě se také musím vyjádřit o spekulaci a o financializaci eh, zemědělských trhů. Je to velice klíčové téma, musíme se mu věnovat. Řízení trhu je tady nutné a měli bychom rozlišovat mezi takzvanou spekulací a chováním spekulantů. To jsou podle mého názoru dvě odlišné věci, protože spekulace eh, to je Eh, schopnost člověka. To je něco, co děláme všichni, abychom si naplánovali budoucnost. Spekulujeme všichni, ať už je to aktivně nebo pasivně. A bojovat proti spekulaci, eh, to není eh, to jádro té věci. Tím se vlastně člověk liší od zvířete. A pokud jde o historii rizika, tak tady si uvědomujeme, jakou roli tady hrála schopnost přemýšlet nad budoucností. To hrálo důležitou roli v ekonomickém rozvoji, takže eh, podle mě je toto rozlišení velice důležité. Chování spekulantů to potom závisí samozřejmě na rámci, eh, před, na, na předpisech. A spekulace ta totiž probíhá eh, v rámci, který není přizpůsoben a proto je velice důležité změnit tento rámec regulaci tak, aby chování spekulantů sloužilo společnosti. A e, jsou tady různé oblasti a e, jsou tady různá rizika, někdo na sebe to riziko chce vzít a někdo ne. A když to takto uděláme, tak to pomůže zemědělcům, kteří se chtějí právě některých rizik zbavit. E, takže se musíme naučit regulovat trhy tak, aby chování eh, spekulace, spekulace je vlastností člověka, ale musí to eh, probíhat eh, tak, aby to podporovalo zajištění dodávek potravin. Takže my bychom chtěli identifikovat nepřítele a nepřítelem jsme my, to znamená veřejné politiky, které se musí naučit řídit trhy. A chtěl bych vás upozornit na to, že regulace to není něco, co náhle vznikne a potom eh, budeme všichni spokojení, protože jsme vydali určitá pravidla, ale je to něco, co se neustále rozvíjí, protože lidé, jednotlivci, jednotliví aktéři neustále nachází nějaké způsoby, jak jednat v rámci regulace, který existuje eh, a eh, neustále se ho snaží obejít a proto je potřeba ten rámec neustále aktualizovat a musíme říci, že regulační orgány jsou tady vždy krokem po, o krok pozadu a je potřeba tedy eh, být pružní. Pokud jde o poznámku o spekulaci trhů, eh, ať, je, eh, ať jsou výsledky jakékoliv, stejně musíme řídit riziko. Konec konců riziko v cenové oblasti to je věčné, věčné téma. Volatilita cen zemědělských komodit, komodit v historii často v některých děných obdobích Eh, byla velmi vysoká, i když eh, tyto komodity nebyly výrazně obchodované na finančních trzích. Takže řídit riziko, to je vždy naším cílem a eh, jde o různé typy rizika. Zemědělci v rozvojových zemích jsou vystaveni nejrůznějším velkým rizikům spojeným s fungováním infrastruktury, s nedostatným, s nedostatečným skladováním, s, chorob, s výskytem chorob, s klimatem, samozřejmě zde i riziko v cenové oblasti a je tedy třeba uplatňovat integrovaný přístup Eh, k rodinným podnikům, eh, tak abychom eh, toto riziko uřídili. Třetí bod. Neexistuje žádné zázračné řešení. Neexistuje jediný nástroj, kterým bychom se mohli chránit. Jak víte, na finančních trzích existují více či méně sofistikované nástroje, futures, obce, které nám umožňují pokrýt určité typy rizika, ale tyto, tyto nástroje jsou málo kdy způsobeny rozvojovým zemím, protože umožňují pokrýt výkyvy cenové na mezinárodních trzích u jasně definovaných kategorií produktů, a to, co produkuje eh, rozvojová země, to, to je eh, to je obvykle čistý produkt, čistá produkce. Například rýže. Neexistuje mezinárodní trh s rýží, proto neexistují nástroje pro krytí rizika. Eh, takže myslím si, že obracet se na, nebo využívat tyto nástroje, to někdy může být užitečné, ale určitě to není univerzální řešení. Kromě toho rozvojové země jsou často Eh, charakterizovány výskytem eh, malých, eh, malých zemědělských podniků, špatně proškolených zemědělců, jsou zde slabené v sociální oblasti, takže se nám těžko hledají partneři a jak jsem říkal, ta rizika jsou často velmi lokalizovaná, lokální. Proto potřebujeme tedy přístup založený na více hlediscích, potřebujeme naslouchat místní úrovni, a myslím si, že je důležité eh, skutečně respektovat roli eh, místních zemědělců. To je velice důležité, než vyvíjeme jakékoliv nástroje a je samozřejmě třeba rozvíjet jejich eh, schopnosti, kapacity. A tím již nyní uzavřu. Dnes se ocitáme v jedinečné situaci, možná je to dáno krizí, ale G20 se začala zabývat systémem zaručení dodávek potravin. Já si myslím, že to je velmi důležité a jak říkal před chvílí pan Bove, Eh, stále ještě jsme ve fázi eh, diskurzu, eh, ale bez těchto mobilizujících diskurzů by nikdy nebyly podniknuty příslušné kroky. A proto si myslím, že to, že se tato diskuse nyní přenesla na půdu G20, je velmi důležitý vývoj, důležitý krok. Nyní je třeba zaměřit se na produkci, na produktivitu, na investice a dále poté je třeba se zaměřit a investovat do kolektivního řízení krizí, zejména pokud je například o problém nedávno eh, před chvíli, tedy zmiňovaný, zmiňovaný na restrikce eh, dovozu. Eh, musím říct, že v oblasti zaručení dodávek potravin existuje celá řada partnerů. Je třeba, aby, aby abychom využívali synergii mezi nimi. E, to e, platí například pro soukromořená partnerství. Existuje celá řada příkladů, které nám ukazují, že tato partnerství mohou mít e, velký příznivý dopad na zaručení dodávek potravin. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji a nyní dávám slovo panu Hermanovi na 10 minut. Merci, <coughs> euh, merci, madame. Děkuji mnohokrát, paní Jolie. Dovolte, abych začal tím, abych pochválil práci vašeho výboru, především vynikající zprávu paní Cimrové, které plenární zasedání schválilo minulý týden. Tato zpráva reaguje na celou řadu našich obav. Dovolte, abych se pokusil velmi stručně zaměřit na eh, některé na, eh, některé z těch nejdůležitějších témat, která se zde projednávají, ale dovolte, abych vás zároveň upozornil na trošku podrobnější materiál Oxfamu, který eh, najdete ve svých materiálech. Eh, dnes eh, stojí tedy všechny, veškerá pozornost na potravinové trhy. Podíváte-li se na ty dva grafy na obrazovkách, tak nalevo vidíte jakousi explozi finančních derivátů na komoditních burzách eh, od roku 2000. Tady vidíte, že, že eh, po roce 2000 došlo k opravdu, především po roce 2005 došlo k opravdové explozi. Hovoříme tady, ten eh, graf tedy je o milionech smluv, ale je třeba si uvědomit, že tento graf zachycuje pouze organizovaný obchod. Pak je potřeba um, nezapomínat na to, že jsou tady ještě ty takzvané OTC transakce, mimo burzovní transakce. Eh, to by se možná mm, mohly objevit eh, na podobném grafu, kde by se ovšem nehovořilo o milionech, ale o trilionech eh, smluv uzavřených v potravinových komoditách. Podíváte-li se napravo, v posledních eh, deseti letech vidíte, že se cenový index eh, FAO eh, poměrně změnil. V posledních třech letech vidíte, že došlo ke dvěma velkým potravi, krizím potravinových cen. Souhlasím s panem Žakem, že to riziko tu vždy bylo, spekulace vždy byly součástí lidské činnosti, ale ve světle situace, který kterou nastínila paní Žoli, kde žijeme ve světě, kde je miliarda lidí, které nemá, která nemá co jíst, je potřeba se na tuto novou situaci zaměřit a přijmout eh, odvážná opatření. Jak paní, paní Žolí výborně vysvětlila, eh, tato mm, krize potravinových cen nejvíce eh, Eh, dopadá na chudé. Pokud eh, vyděláváte 20 euro eh, za hodinu, tak na vás jednou ty mm, cenové problémy také dopadnou. Pokud ovšem žijete ve státě, kde vyděláváte 20 euro měsíčně, tak vás, pro vás ta cena potraviny otázka života a smrti, především pokud jste chudý člověk ve městě stojíte před dilematy, eh, jako budete-li mít co jíst, můžete poslat děti do školy, eh, můžete si dovolit zdravotní péči nebo ne. Ty, mezi ty potenciální negativní eh, dopady my tedy v této věci doporučujeme opatrný přístup ke spekulacím v oblasti komodit. Jsou to velké banky, které mají eh, zisky a další společnosti, které eh, vytvářejí zisky na trzích a na druhé straně jsou tu eh, známí akademici, lidé z mezinárodních ústavů a lidé v chudých státech, kteří tedy na jedné straně eh, tvrdí, že tu je souvislost eh, mezi spekulacemi a cenami potravin, zatímco ty velké banky to popírají. My se domníváme, že je potřeba přijmout řadu opatření, aby eh, se ten trh napravil. Ale předtím mi dovolte, abych velmi stručně popsal, co je ten problém na těch finančních trzích, jak jsme se dostali do situace, ve které se dnes nacházíme. Jeden z klíčových problémů je deregulace finančních trhů na začátku eh, minulé dekády, zhruba kolem roku 2000. Nejlepším příkladem je USA, kde eh, zákon o obchodování komodit z roku 2000 v podstatě odstranil veškeré záruky, které chránily zemědělské deriváty před zneužíváním. Otevřel se trh eh, novým hráčům, kteří vlastně nemají žádný obchodní zájem na eh, potravinách či dalších zemědělských komoditách. Eh, za druhé se omezily pravomoci regulačních orgánů a za třetí se umožnila možnost mimo transakcí, jejich boom, ale tam vlastně vůbec žádná regulace není, jsou to soukromé transakce. V roce 2008 tedy nastala potravinová krize Eh, pardon, finanční krize a tato finanční krize způsobila ztrátu důvěry investorů a eh, ve finanční trhy, čím se řada investorů přeorientovala na potravinové, na komoditní trhy. Eh, ta krize je tak příčinou těchto volatilních potravinových cen. Já nebudu zacházet do velkých podrobností, protože nemáme příliš mnoho času, ale Ale dovolte, abych tady zmínil několik nových konceptů. Jsou tu eh, dva nové typy hráčů. Za prvé velké instituce, které vstoupily nově na komoditní trhu, Vedlo to k takzvaným masivním pasivům, což eh, vedlo k eh, desetinásobení za posledních tedy deset let eh, těch investic. V roce 2008 to bylo 350 miliard dolarů investovaných do potravinových derivátů. A Eh, druhým typem, novým jevem je tedy eh, aktivnější spekulace, které umožňuje vysokofrekvenční obchodování. Například v březnu 2011 futures na kakao spadly o 11% během minuty eh, a tento pád byl právě způsoben tímto vysokofrekvenčním obchodováním, které u některých komodit dnes představuje 10 až 20 veškerých obchodů. E, tento nový a velmi e, ziskový trh který je tedy ziskový především pro velké banky, hedžové fondy, penzijní fondy a pro velké obchodníky, kteří se specializují na tyto produkty. Eh, to naopak tedy znamená ztráty pro eh, výrobce potravin, protože tu je prostě dopad tohoto typu financování na potravinové trhy. Dovolte několik příkladů eh, je jich jen málo už k tomu, ale existuje jich tedy mnohem více. Jeden ehm, z efektu, který vidíme, je vytváření bublin, eh, kde ty ceny velmi rychle narostou a potom velmi prudce klesnou, což jste viděli na tom prvním grafu. Pak je to eh, zvýšená souvislost, uměrnost mezi cenami potravin a e, cenami dalších komodit na finančních trzích, které e, dříve nijak spolu nesouvisely. Například ceny potravin jsou dnes e, už souvisejí s cenami ropy, než tomu bylo kdykoliv v minulosti. A i to samo je tedy předmětem spekulací. Třetí aspekt je nesoulad eh, mezi cenami hotovosti a cenami eh, futures a také zvýšené ceny eh, hedgingu u mm, produktů, kde, které se objevují na finančních trzích, tak aby tedy ti obchodníci si zajistili stabilní příjem. Pan Žaket o tom hovořil, pokud chcete podporovat využívání tržních nástrojů, abyste pomohli rozvojovým státům, aby se řídili riziko, tak eh, musíme říct, že toto, eh, tyto nástroje nikdy nebudou účinné, pokud je to riziko příliš vysoké. Prvním krokem je eh, tedy zmírňování rizika předtím, než vůbec tyto tržní nástroje zavedete na Eh, eh, na, tedy v rozvojových státech. Takže co my jako Oxfam chceme? My chceme lepší budoucnost pro všechny, pro všechny na této planetě, tak aby všichni měli přístup k potravinám. Tak, jak řekl pan Mamadu, aby i malí výrobci v rozvojových zemích byli schopni eh, a či měli možnost vyrábět pro své spoluobčany. Je to ovšem ta situace na finančních trzích a my se domníváme, že je, by bylo možné přijmout několik jednoduchých opatření za předpokladu, že by na ně přistoupila, přistoupila, přistoupili ti hlavní hráči. Máme tady eh, zveřejňování informací, pravidelné hm, zveřejňování zpráv. Druhým principem je eh, jaksi zaměření se na tento eh, velmi tajemný mimoburzovní eh, trh a za třetí přijetí několika opatření, eh, tržních opatření, které by stanovilo určité, určitá omezení, pokud jde o ceny, o pozice a tak dále. O tom bych případně pohovořil podrobněji v diskusi, protože už nemám příliš mnoho času. a odstranění některých nebezpečných transakcí, jako jsou například eh, pasivní eh, spekulace a vysokofrekvenční obchodování. My se chceme zeptat, eh, jestli, jako jestli teda my toto můžeme vyřešit. Vidíme, že USA v roce 2010 přijeli zákon, Dodd-Frankův zákon, který toto částečně řeší. My se, pokud je tedy o EU, velmi těšíme na e, setkání e, v Cannes. Těšíme se, že prezident e, Sarkozy opravdu bude tuto stanovenou prioritu řešit. Dále se setkávají ministři financí v Lucemburku, kteří projednávají kompromis k nařízení o infrastruktuře evropského trhu a dalším krokem pro EU což tento parlament jistě bude zanedlouho projednávat, eh, je revize směrnice o trzích s finančními nástroji. Toto je tedy tato nová eh, realita. Doufám, že se změní situace na těch finančních eh, trzích, který vyřeší, která, která tady, a že tyto změny vyřeší ty volatilní ceny. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a paní Kelly, prosím. Eh, děkuji mnohokrát za vaše zajímavá vystoupení, za vaše zajímavé prezentace. Bohužel eh, za chvíli budu muset odejít, protože mě čeká hlasování v jiném výboru. Eh, možná to platí pro jiné kolegy. Ráda bych nyní tady položila pár otázek panelistům, nejprve panu Žakému. Pokud jsem vás správně pochopila, hovořil jste o krizi v oblasti produkce, že je třeba tady se zaměřit na produkci potravin, Eh, já s tím nesouhlasím. Já se nedomnívám, že ta eh, krize se týká především eh, stránky produkce. Já si myslím, že máme produkci, že máme krizi v oblasti v oblasti infrastruktury distribuce. Distribuce je ale také problém příjmu, protože pokud rostou, rostou ceny, tak se často lidé nemohou potřebovat dovolit, i když k dispozici na trhu jsou. Otázka potravinové chudoby je především záležitostí nízkých příjmů, spíše než nedostupnosti eh, potravin či jejich eh, nedostatku na trhu. Domnívám se, že spekulace, spekulace je minimálně součástí problému. Vy jste řekl, že spekulace je pro člověka příznačná od jak živa, ale eh, zejména na finančních trzích bych řekla, že se forma spekulace proměnila. Dříve Eh, dříve například zemědělci eh, se uchylovali spekulaci, aby se, aby se zaručili, zajistili před eh, rizikem, ale dnes spekulují v této oblasti lidé, kteří se zemědělskou vědou nemají vůbec nic společného. Čili já si myslím, že tady je rozdíl a vytváří to problémy. Tady bych souhlasila se stanoviskem Oxfamu. Zajímalo by mne, jak vy to vidíte, protože jste protože jste řekl, že je potřeba spekulace dát do služeb výrobce a spotřebitelů. Jak to zařídit? A souhlasil byste s návrhem Oxfamu? to znamená regulovat. Domnívám se, že eh, spekulace, i když je pouze dílkem toho problému, jsou zde jiné faktory, ale je to jedna z věcí, které bychom mohli ošetřit velmi rychle, protože je to problém, který je vytvářen uměle. Eh, ta eh, distribuce či příjem, příjmová stránka, to je problém, je už jehož problém, jehož řešení si vyžádá další čas, zatímco otázku spekulací, eh, na rozdíl od eh, eroze půdy, klimatických změn a tak dále, je možné eh, řešit rychleji, protože je to umělý problém. Takže já, bych, já si myslím, že bychom se měli zaměřit na distribuci a to jak z hlediska infrastruktury, tak z hlediska příjmu, protože myslím, že právě ta otázka příjmu je tím hlavním problémem v současné době. Děkuji a dávám slovo panu Gererovi. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat eh, všem, kteří zde hovořili. Děkuji panu eh, Žaky i panu Hermanovi. Všichni hovořili ve svých vystoupeních o G20 a skutečně nyní máme možnost získat eh, více informací od pana Žaké, protože on patří k francouzskému týmu, který na podzim eh, organizuje eh, summit v Cannes a on tady zmínil, že důležitou roli v politice hraje také rétorika, protože se vytvářejí pobídky v různých diskuzích a tímto způsobem je možné vyvolat také konkrétní politické akce. G20 se nyní schází eh, po té, co byla potravinová krize a po té potravinové krizi tam jsme zažili spoustu rétoriky, ale jenom velmi málo praktických kroků v mnoha oblastech, ať už jde o daňové ráje, daňové podvody, neodvádění daní. A finanční systém je do určité míry také zodpovědný za obrovské škody produktivního odvětví. O tom se všude diskutovalo a byl vyvolán dojem, že na prvních zasedání G20 byla obrovská dynamika, velká hnací síla, ale ta postupně odeznívala. A proto si myslím, že od francouzského předsednictví příští G20 bychom měli očekávat, že francouzské předsednictví se vrátí eh, k tomu, co v roce 2008-2009 eh, bylo rozpoutáno za dynamiku. Takže doufáme, že ta dynamika tam bude znovu vnesena. Samozřejmě eh, tady nemůžete to rozebírat příliš podrobně, ale přeci byste mohli říci pár slov o perspektivě příštího zasedání G20 a je to velice slibné. Slibné je, že vy tam budete také ve francouzském týmu a budete zastupovat Agence Française de Développement. Děkuji, slovo má paní Cimer. Děkuji. Chtěla bych poděkovat oběma řečníkům za eh, jejich úvodní slova. Bylo to srozumitelné pro nás politiky, kteří působíme v oblasti rozvoje, je pro nás problematické prohlédnout eh, celou tu situaci, všechny detaily, podrobnosti finančních spekulací. Vždy mě překvapovalo, jak tvrdošíně komise opakovala, že není eh, žádný důkaz pro souvislost spekulací na trzích se surovinami a cenovou volatilitou v posledních měsících. Neustále opakovali, že není žádný důkaz ani pro tuto souvislost, ani proti ní. A já jsem tady několikrát neslyšela, že tyto důkazy proto existují. A že vlastně neexistuje žádný důvod, proč toto popírat, protože pokud to budeme popírat, tak to znamená, že vlastně nechceme zvažovat nové nástroje, nechceme nově upravovat finanční trhy a vlastně nechceme přijímat a prosazovat žádná nová politická opatření. Byla bych ráda, kdyby mě eh, oba řečníci mohli říci, jaké konkrétní eh, nástroje si dovedete představit. Hovořilo se tedy o tom, že krátkodobě nebo ve střednědobém horizontu je možné tady eh, zvážit otázku terminovaných eh, obchodů eh, k zajištění zboží a že to je něco, co bude nutné i do budoucna, ale dlouhodobě, v dlouhodobém horizontu bychom se mohli zamýšlet nad stanovováním určitých cenových stropů. Existuje ochota k takovým návrhům, nějaký základ pro politické kroky? abych se prosadili změny, aby diskuze eh, nedopadly tak jako v minulosti. To znamená, že to nepovede k žádným konkrétním krokům. Víme, že v roce 2008 proběhly eh, stejné věci, stejné kroky a teď to vše zase odeznělo a my opět se dostáváme do toho bodu, kdy je tady miliarda hladovějících lidí a až bude krize překonána, tak to bude pokračovat stejným způsobem a nestane se nic. Má otázka je, jaká je politická vůle tyto věci skutečně změnit, jak můžeme politickou vůli ovlivnit a jak je možné představy o příslušných nástrojích rozšířit také ve veřejnosti, aby vznikal dostatečný nátlak a aby eh, byli aktéři přinuceni jednat. Děkuji mnohokrát. Paní Toja, prosím. ringrazio dicevo i relatori eh, jacquet herman che hanno fatto un'analisi. Ano, já jsem eh, vděčná našim dvěma panelistům, kteří eh, se s námi podělili o velmi zajímavou analýzu a ráda bych se dotkla něčeho, o čem hovořila přede mnou paní Cimerová. My, jakožto legislativní orgán, chceme eh, mít možnost eh, koncipovat určité nástroje eh, na základě specifických analýz a zároveň si přejeme posunout situace kluče ku předu, eh, pokud je o legislativní nástroje, eh, které jste oba zmiňovali. První řečník eh, volal po regulativních nástrojích jakožto možnosti, jak omezit spekulace, protože spekulace spekulativní chování regulaci potřebuje. Hovořil se také o nutnosti aktualizovat předpisy a regulační rámec. Jak tedy eh, přistupujete koncepční tvorbě? Jak to má uchopit Evropa? Protože pokud existují nástroje pro prevenci rizika, tak to je jedna věc. A nástroje, kterými disponovali, eh, které byly užitečné pro eh, aktéry v reálné ekonomice, Eh, se proměnily v něco, co už vůbec neslouží konkrétně jednotlivcům reálné ekonomice, ale eh, chopily se toho finanční trhy, eh, zejména, zejména po té krizi v první desetiletí tohoto tisíciletí. A nesmíme dopustit, aby se tedy riziko samo stalo předmětem transakcí, protože pak už nesázíte nebo se nesnážíte zajistit a chránit před rizikem, ale naopak sázíte na to, že to riziko vznikne. To znamená, to znamená přejete si vznik rizika, rizikové situace, protože na to můžete vydělat. Proto si myslím, že potřebujeme nejenom eh, určité předpisy, regulace a dokonce zákaz některých typů operací. Eh, takže bych poprosila oba naše panelisty, eh, kdyby se ve svých vystoupeních, ve svých odpovědích dotkli tohoto typu regulativních opatření. To by mě velmi zajímalo, protože tu nejsem jakožto členka akademické obce, ale jakožto členka legislativního orgánu. Děkuji. Eh, pan Navarro. Děkuji za slovo. Chtěl bych jen říci, že analytická práce, kterou <clears throat> provedly OSN, OECD a FAO pro eh, G20 právě jako podklad eh, k cenové volatilitě potravin, tam jsme došli k závěru, že chování spekulantů ty pohyby cen potravin výrazně zvyšuje a podle našeho názoru je to tedy velmi důležité téma. Také se domníváme, že víme, jaké nástroje použijí k tomu, abychom toto řešili. Je eh, Prima, že zákonodárci říkají, že v té věci chtějí něco udělat a dovolte, abych tedy zmínil tři věci, které by vám v té, tomto kroku pomohly. Za prvé důležité je samozřejmě, co se stane na schůzce G20 v Cannes. Za druhé je důležité eh, co se bude dít v Římě eh, v říjnu na setkání eh, výboru pro eh, potravinovou bezpečnost. A za třetí je to usnesení, které se připravuje na valném schromáždění OSN. Dominikánská republika toto iniciuje a je to tedy rezoluce ke volatilitě cen potravin. To také bude velmi vlivný dokument, který by mohl umožnit eh, dále posunout projednávání této problematiky v různých politických eh, prostředích. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a nyní předávám opět slovo našim expertům. Nejprve pan Žaké, prosím, eh, máte několik minut na odpověď. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zaznělo zde několik dotazů. Já chci říci, že mm, souhlasím s řadou věcí, které zazněly. Eh, rád bych tady vyjasnil dvě věci. Eh, paní Kellerová jste mm, nasinila mm, jednoznačnou analýzu, kdy hovořila o tom, že dnes jde především o problém v oblasti distribuce, nikoli produkce a také doplnila, že problém přístupu k potravinám je více problémem Eh, problémem příjmů eh, obyvatel než eh, opět problémem produkce potravin. Já bych chtěl říct si, že, jsme se, že je naléhavě nutné skutečně se zabývat otázkou logistiky a distribuce, ale domnívám se zároveň, že existuje pojítko, zejména v rozvojových zemích, mezi zemědělskou výrobou a příjmy. Proto se mi dnes zdá velmi důležité zvýšit produkci v rozvojových zemích a domnívám se, že v každém případě vzhledem k proměnám e, stravovacích zvyklostí k změnám klimatu, k demografickému vývoji předpokládanému v příštích 50 letech, potřebujeme také zaručit eh, zvýšení eh, produkce, zvýšení eh, zemědělské činnosti. Já si myslím, že to nějak není v rozporu. Já si myslím, že pokud přijmeme strategii, která se bude zaměřovat na stránku produkce, s tím, že tam budou, že to bude vedeno dvěma hlavními myšlenkami, jednak eh, trvá udržitelné zemědělství, to znamená agroekologie, eh, eh, respekt k půdě, k přírodnímu kapitálu, zohlednění dopadu klimatických změn a samozřejmě na druhé straně potom bychom museli zohlednit to, to, to, to téma logistiky a distribuce. Pokud je o spekulace, já samozřejmě nesouhlasím se vším, co zde zaznělo, ale musím říct, že, že souhlasím s doporučeními Oxfamu, ty doporučované kroky v regulačním rámci Eh, mi připadají nutné, naprosto přijatelné. A já bych řekl pozor na diktaturu eh, krátkodobého hlediska. Samozřejmě zažíváme eh, období, kde dochází k velkým výkyvům v cenách potravin, ale já si myslím, že pod záminkou, že třeba jednat, bychom mohli nadměrně regulovat spekulaci. spekulaci. Já bych já bych připomenul, že totiž tento problém vznikl ještě před aktuální, aktuální krizí a než došlo k finančení těchto trhů. Takže já si myslím, že je třeba sice regulovat spekulaci, ehm, ale myslím, že to dlouhodobě nevyřeší otázku e, zaručení dodávek potravin, protože to je téma daleko širší a problém mnohem širší. Takže na to bych jenom upozornil. Pozor, e, nezaměřme se pouze na jediného, jak se v vozovkách nepřítele, na toho zlého spekulanta e, a tím vyřešíme problém potravin pro celý svět. Protože tento problém eh, eh, započal ještě předtím, než nám krize drasticky připomněla. Takže samozřejmě trh je třeba regulovat eh, a myslím, že existují dva klíčové směry, kterými je třeba se vydávat. Za prvé je to certifikace, to znamená povolit vstup na trh pouze certifikovaným subjektům, operátorům, s tím, že certifikace byla nezávislá, profesní a zabránilo by to ve vstupu na trh těm gro nemají nic společného eh, s výkonem eh, zemědělské profese, s zemědělskou výrobou eh, s produkcí potraven. A druhá věc, já si myslím, že by bylo velice moudré zavést limity na ty jednotlivé typy pozic. Dále, pokud jde o úlohu G20, pro mne jde o to mezi zeměmi které jsou všechny důležité. Eh, tady existuje snaha dobrat se společné politické vize eh, a to by poté vytvořilo dynamiku, ze které by mohly vyplnout konkrétní kroky. Já si myslím, že úlohou G20 není, nejsou ty konkrétní kroky. Eh, konec konců je to lidé ani nemohou sami potom um, prosazovat konkrétní, uh, konkrétní kroky ve svých zemích. To potom musí vyplývat z činnosti vlád, parlamentu, občanské společnosti, ze souhry všech těchto činitelů. Je to tedy to samotná realizace potom pro ně mnohem složitější, ale G20 může zahrávat uh, tu roli lídra, uh, která, což je důležitá pro ten prvotní impuls. A myslím, že je vždy uh, mnohem snažší se takto scházet a říkat si, co by bylo vhodné učinit, než uh, skutečně Eh, se zamýšlet, než společně pardon, se zamýšlet nad tím, eh, proč k tomu ještě nedošlo a pochopit, eh, pochopit ty příčiny. Protože jedině pokud to pochopíme, můžeme něčeho dosáhnout. To znamená, ten impuls k těm konkrétním krokům, to je něco, co zatím není dostatečně ošetřeno. Já myslím, že bychom se tomu měli věnovat a myslím, že důležitá, důležitá koherentnost v rámci politiky, politických opatření. A pokud je o G20, tak ten vývoj skutečně vnímám jako pozbuzující, eh, protože eh, když já eh, sice tam jaksi jsem vyslán jako určitý zástupce, ale Neúčastním se těch vyjednávání přímo, nicméně eh, jsem si vědom toho, že bylo eh, obtížné tu diskuzi spustit, že eh, se hodně práce věnuje tomu, abychom se dobrali společné pozice, společného stanoviska. To je opravdu obrovská práce, protože často ta ideologická východiska i metodické přístupy jsou velice odlišné, ale nakonec to, že se G20 dokáže dobrat prohlášení, které skutečně obsahově je výborné, to si myslím, že je obrovský úspěch. A ještě k tomu, co říkala paní Toja, já Ehm, skutečně souhlasím eh, s představou, že eh, je třeba, aby riziko samo se nestalo předmětem eh, spekulace obchodování. Pokud bychom do jádra přístupu k rozvoji dali pochopení zranitelnosti, porozumění zranitelnosti rozvojových zemí a zemědělců v těchto zemích, tak to už samo by znamenalo značný pokrok. Je tedy třeba tuto zranitelnost, zranitelnost zohlednit i v těch samotných zemích. Eh, studie ukazují, že často eh, důležitou součástí krize je to, že země jsou zranitelné vůči eh, útokům či je vývoj vně těchto zemí, na kterými nemají žádnou, žádnou kontrolu. Čili Zranitelnost rozvojových zemí to je opravdu zásadní problém a myslím si, že i z tohoto hlediska je třeba analyzovat riziko a poté tedy poté také na základě těchto analýz to riziko řídit, to by jistě bylo také, byl také správný směr. Děkuji, dávám slovo panu Hermanovi na pět minut. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, dovolte, abych stručně zareagoval na to, co řekly paní Cimrová a paní Toja. Oxfam samozřejmě podporuje komplexní přístup, to bylo velmi jasně vysvětleno v těch třech úvodních vystoupeních. A Spekulace je tedy pouze jedna část toho komplexního přístupu, nicméně ty spekulace eh, jsou jasným elementem, který musíme eh, řešit. Pokud jde o transparentnost, o čemž hovořila paní Cimrová, do včerejška jsme si byli poměrně jistí, že se v EU věci budou posouvat poměrně rychle, ale viděli jsme, eh, že jedna delegace se postavila proti tomu kompromisnímu návrhu na regulaci evropského Eh, trhu. Některé věci se nám tedy příliš eh, nelíbily, ale tedy v tom návrhu, ale každopádně by to nařízení velmi napomohlo větší transparentnosti a ty mimo burzovní transakce by se také dostaly pod dohled. Druhá věc, regulace trhu a zlepšení regulace poté, co těm trhům tedy lépe porozumíme, eh, je věc trošku eh, sporná. Komise oznámila svůj návrh, eh, že chce revidovat směrnici o trzích s finančními nástroji. Tento návrh předložila už několikrát, zatím k tomu tady nikdy nedošlo a myslím, že by bylo výborné, kdybychom mohli také Eh, nějak jako, jak si komentovat eh, tyto návrhy, či přispět do těch diskuzí. V minulosti se to například eh, v, té, v tom nařízení o mm, tržní infrastruktuře nestalo. Do budoucnosti tedy návrhy komise, které mm, vlastně k tomu jsme nemohli několikrát přispět. Pan Barnier, komisař Barnier několikrát hovořil například o omezení Mm, pozic při obchodování, ale eh, dnes se hovoří spíše o eh, řízení eh, pozic, což je něco jiného, co chceme my. My totiž hovoříme o těch pozicích ex ante. v podstatě ta pravomoc se nyní přesouvá na národní orgány a obchodní platformy, na které dohlíží místní dohledové orgány, by v podstatě vedly ke zvýšení spekulací. Domníváme se, že to je obrovský prostor pro eh, střet eh, zájmu na těchto obchodních platformách. Je tu potenciál nárůstu eh, konkurence mezi národními regulačními orgány a my se domníváme, že komise by tedy měla stanovit rovné podmínky tím, že jasně stanoví omezení pozic v nařízení které bude doprovázet tu směrnici a bude se také týkat potravinových eh, komodit. Nemá smysl popírat eh, souvislost mezi spekulacemi a cenami potravin. Eh, bohužel pro někoho jsou potraviny pouze eh, dalším produktem, do kterého se investuje. Parlament, komise a vlády by měly považovat potravinové komodity za eh, speciální produkt, který souvisí s lidskými právy a u kterého tedy potřeba zvolit opatrnější přístup. Jsou tady ještě další sporné aspekty je potřeba eh, minimalizovat eh, volatilitu cen v rámci jednoho dne. Je také z hlediska poptávky a nabídky stanovit eh, omezení a možná zvážit omezení některých forem vysokofrekvenčního obchodování. Některé typy burzovních obchodů jsou také Eh, velmi problematické. Eh, mohlo by se například v tom ustanovení, nějakém ustanovení o transparentnosti stanovit omezení na některé typy obchodování a každopádně by se mělo eh, vyjasnit, že některá Některé typy eh, obchodování, které se povoleny, jsou vyloženě výsledkem eh, prosazení lobistických eh, zájmů. Některé finanční aktivity obchodníků totiž přímo nesouvisí eh, za hlavní obchodní činností těch obchodníků a je to tedy jasná spekulace. Doufám, že to bylo jasné. Eh, děkuji, tím jsme dospěli k závěru eh, naší druhé diskuze a teď se dostáváme ke třetímu kulatému stolu o investicích a o zavírání půdy. Je to eh, druhá část našeho prvního panelu eh, a to eh, masivní investice do zemědělské půdy. Tyto investice by samozřejmě mohly být příznivé jak pro investory, tak pro místní obyvatelstvo, ale jak se zdá, v realitě to tak není organizace občanské společnosti, nevládní organizaci eh, svazy zemědělců neustále hovoří o negativních dopadech, zabírání půdy, o tom, jak to působí na eh, dodávky potravy, na životní prostředí, na lidská práva. Eh, různé místní orgány a místní obyvatelé ztrácí, ztrácí přístup k půdě, které zde, kterou zde měli po generaci po generace a Nejsou tady eh, vhodné eh, poměry. A já to sama vidím na svých cestách. Byla jsem v Mali, v Senegalu, v Etiopii a i jinde. Různé mezinárodní a regionální instituce se tím zabývají, zahájily iniciativy tak, aby se eh, regulovaly regulovalo toto velké zabírání eh, půdy a dnes budeme také diskutovat o pravidlech, která by měla být přijata tak, a tyto investice byly skutečně v souladu s lidskými právy eh, na eh, stravu, na udržitelný rozvoj a dodržování práva na sebeurčení. Vítám tady tři odborníky. Paní Bráfer Nidistel je velvyslankyní Malavy v Bruselu a pracovala také eh, v, ve výboru Africké unie, která se zabývala eh, zemědělstvím a pracovala také pro FAO a EFRI. Dále tady máme eh, pana Lorenza Kotulu, což je výzkumník, který pracuje eh, v Mezinárodním institutu pro životní prostředí a rozvoj a vedl tady různé studie právě pro FAO a ostatní instituce. A Ungus Selby je eh, ředitelem Altima Partners, eh, je to společnost, která má své sídlo v Londýně a působí v oblasti zemědělství. Mezinárodní finanční instituce se nedávno připojily k Altima Partners a investovali zde Eh, jeho fondy, tak aby bylo možné podpořit zemědělce a potraviny na rozvějících se trzích. A já nyní uděluji slovo paní Nisdal. Máte 10 minut. Merci beaucoup, eh, Madame Jolie. Děkuji mnohokrát, paní Jolie. Eh, zahraniční přímé investice se staly složitým horkým tématem a obvykle tématem kontroverzním. Je to jasný signál, který má mm, formu otázky. Je, e, činí Afrika něco v této věci? A jakou zodpovědnost e, má v tom, aby zajistila, že zahraniční investice do pozemku zajišťují bezpečnost potravin, zajištění potravin a e, výživu obyvatelstva. Já bych vám chtěla e, říci e, něco, co malavský prezident loni při nástupu do funkce řekl. Řekl toto. Za pět let, což znamená rok 2015, by nemělo žádné dítě v Africe umírat hlady nebo na podvýživu, nebo jít spát s prázdným žaludkem. Toto je velmi jasný signál, který zazněl také od dnešních řečníků. Hlavy států se musí shodnout na tom, aby na zabezpečení potravin kladly velký důraz ale také se hlavy států musí shodnout na tom, že z Afriky bude eh, potravinový koš světa. Aby toto ovšem eh, bylo zajištěno, je, jsou potřeba obrovské investice do zemědělství. Členské státy v Africe jsou žádány, aby alespoň 10 svých eh, zdrojů investovaly do zemědělství. Ale dnes hovoříme o půdě a o investicích do půdy. Proč v tuto chvíli dochází, eh, či jsme svědky eh, obrovského nárůstu eh, zájmu o investice do půdy v Africe. Jsou tyto zvýšené investice do půdy v Africe krokem eh, k zajištění toho cíle, aby v roce 2015 žádné dítě v Africe eh, neumíralo hlady, neumíralo na podvýživu a nechodilo spát s prázdným žaludkem? My se domníváme, že je tady tedy několik faktorů a já o nich nebudu hovořit eh, podrobně, protože eh, moji kolegové v této věci eh, vytváří velmi podrobný, provádějí velmi podrobný výzkum. Ale mohu říci tedy to, že narůstá počet projektů, zvedá se, zvyšuje se také eh, průměrný průměrná velikost pozemku který se prodá a zhruba podle tedy FAO zhruba 2,5 miliony hektarů půdy v pouhých pěti zemích eh, jsou tedy předmětem zahraničních investicí. A to je pouze jen ukazatel toho trendu toho, jak obrovský objem zahraničních investic se eh, je eh, teď směřován do Afriky. Ale nejsou to investice jen zahraniční, jsou to také investice velkých domácích investorů. Eh, proč k tomu dochází? Je tady poptávka a je tu nabídka. Opět nebudu zacházet do podrobností, protože kolega Kotula o tom bude hovořit podrobněji. Ale v podstatě jeden z důvodů je eh, potravinová bezpečnost. Eh, řada eh, států se rychle eh, rozvíjí a v návaznosti na potravinovou krizi tedy na tuto krizi reagují tak, že se snaží získat další půdu v Africe, kde tedy produkují a následně vyvážejí. Myslím, že to také dnes již několikrát eh, zazněla otázka eh, vládních eh, cílů na spotřebu. Například evropský cíl zvýšit podíl biopaliv na 20 Jsou tu také finanční pobídky na výrobu biopaliv a na obnovitelné energie. biopaliva se tak stávají tedy levnějším zdrojem. A konečně eh, máme to ty investice, kdy eh, spolu tedy s těmi cenovými podmínkami, eh, to, jak se vytváří nabídku. A potom tu máme tu poptávku. Investice do zemědělství se odráží v nárůstu HDP. Například v Malavi jsou investice do zemědělství obrovským zdrojem nárůstu HDP. Eh, nám se již podařilo dosáhnout potravinové bezpečnosti. Je to také otázka eh, vládních eh, příjmů. Celá řada států v Africe možná eh, také využívá investice jako prostředek, eh, který do země přinese mm, nové technologie a tak dále, ale to může být pomílené, protože některé studie ukazují, že dochází spíše k opaku. Eh, v Africe podle některých zdrojů do zemědělství plyne pouze 5 Eh, zdrojů. Navzdory tedy tomu, že eh, ty investice jsou potřeba vyšší, takže tam dochází k nerovnováze a my musíme eh, dovážet. To vytváří mnoho rizik. Nerovnováhu v vyjednávacích pozicích. Tady u těch investic se často jedná o malé eh, komunity, které jaksi nemají přístup k právním, eh, právní pomoci. Co tedy Afrika dělá? Jedna důležitá věc, existuje eh, rámec a pokyny, které Africká unie přijala na summitu v roce 2010 po nějakých pěti, šesti letech konzultací. A dnes ráno to velmi správně zaznělo, že eh, všechny africké státy se musí zhostit své zodpovědnosti. Africká unie si je vědoma příležitostí z investic do zemědělství, ale otázka nyní je, je, zda se nám podaří těch stanovených cílů dosáhnout, aniž bychom zlikvidovali ty místní komunity či porušovali eh, jejich práva. Africká unie eh, hospodářský výbor pro Afriku při OSN. A další instituce uspořádaly eh, konferenci v Nairobi o investicích, zahraničních investicích do půdy v Africe. Je to schůzka na vysoké úrovni, které se budou účastnit ministři, ale také zástupci občanské Eh, společnosti, zástupci soukromého sektoru, zástupci ženských organizací a tak dále. Cílem je dosáhnout toho, aby eh, byly zajištěny investice do zemědělství, které zajistí tedy větší výrobu, ale přitom eh, také zohlední zájmy místních zemědělců. Eh, takže závěrem, my potřebujeme toto usnesení, potřebujeme silnější rámec, silnější pokyny a prosazování tedy těchto pokynů, které byly schváleny summitem eh, Africké unie. Chci dodat, že doufáme, že eh, toto vše přispěje k tomu cíli eh, stanovenému malavským prezidentem, že v roce 2015 africké děti nebudou umírat hlady na podvýživu a že nebudou chodit spát hladové. Děkuji. Děkuji, dávám slovo panu Kotulovi na 10 minut. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval vašemu výboru za příležitost vystoupit zde na tomto veřejném slyšení eh, naši, eh, naši analýzu. Rád bych přivítal eh, dosadní činnost vašeho výboru, zejména to nedávno přijaté usnesení. Pracuje pro IED, e což je think tank se sídlem ve Velké Británii a rád bych hovořil o rozsahu, trendech, geografii a rysech globálního útoku na zemědělskou půdu že toho, toho eh, náporu na zemědělskou půdu. Odhaduje se, že v letech 2008 až 2009 eh, bylo celosvětově eh, odkoupeno cirka 60 milionů hektarů půdy. To je opravdu hodně. Zhruba to odpovídá velikosti Ukrajiny. Především jde o dlouhodobé nájemní smlouvy u státní půdy a velký díl těch akvizicí proběhl v Africe. Tady vidíte tabulku Eh, se zeměmi, které jsou obzvlášť atraktivní pro investory, jako je Etiopie, Sudan či Mozambik. A nejde pouze o obrovské eh, rozlohy půdy, ale navzdory retorice, kterou někdy slycháme eh, o tom, že je třeba začít obdělávat i marginální půdu. Investoři se často za, zaměřují na tu nejlepší půdu, která má dostatečné zdroje vody, blízká, blízká infrastruktuře a tak dále. Tady vidíme mapu z Mali, Vidíme, že investice se výrazně koncentrují do, eh, do jediné oblasti země eh, v povodí eh, Nigeru, kde také je dobrá možnost zavlažování. Víme, že příčiny té nové snahy Kupapuru, nebo trendu, Eh, jsou eh, dobře známé, už tady zazněly. Eh, je to cenový vývoj, to očekávání cenového vývoje, demografického vývoje, změní se také vzorce spotřeby, prohlubuje se urbanizace, což znamená, že zemědělství je potenciálním zdrojem zisku. Dále je to také vývoj v oblasti biopaliv a podpora spotřeby a zvyšování spotřeby biopaliv na řadě trhů, včetně evropského. Dále Mnoho podniků kupuje půdu eh, s cílem eh, získat eh, nebo realizovat zisky z uhlíkových kreditů a konečně finanční investice do zemědělské půdy nebo do půdy obecně začaly být zajímavější jednak kvůli návratnosti dané zvyšováním cen půdy a také díky zvyšování produk- produktivity, působení technologií a no- uplatňováním nových agrohospodářských postupů. Hodně pozornosti v médiích se věnuje zemím, jako je Čína či země Perského zálivu, Ale když se podíváme na informace z jednotlivých zemí, tak eh, ta situace je velmi různorodá. Eh, I v rámci těchto zemí. Nejenom eh, kvůli odkupování půdy uvnitř země, tedy subjekty dané země, ale také kvůli působení zahraničních investorů. Ovšem situace některých zemí je, se, se do médií promítá více. Existuje určité vnímání, že eh, mnoho půdy v Africe je jaksi ponecháno ladem, ovšem tato percepce, toto vnímání je mylné. Podceňuje se totiž míra využívání půdy v Africe, i když eh, často to využití není viditelné, protože někdy jde například o pastviny či o, eh, o pozemky, ze kterých lidé sbírají dřevo a další typy využívání půdy. Jde o velké rozlohy půdy i tam, kde skutečně je možné intenzifikovat využívání půdy, eh, tak existují fyzické, eh, fyzická omezení, například přístup k vodě. Takže mnoho lidí tu půdu skutečně využívá, ale problém je v tom, že práva k té půdě eh, nejsou nutně uznána vnitrostátní legislativou. Eh, zákony se výrazně liší mezi jednotlivými zeměmi, často půdu vlastní stát a eh, občané přišli o své nároky na půdu. Ta situace tedy, nebo jejich postavení je často velmi slabé. Eh, majitelé pozemků často mají velice slabou pozici a proto je to obvykle vláda dané země, která vyjednává s investory, chybí transparentnost, nikdo přesně neví, eh, o čem se jedná, jen velmi málo smluv je veřejně dostupných. Eh, v některých zemích existuje ze zákona mechanismus konzultace, ale není řádně implementován. Provedli jsme analýzu těch několika smluv, které jsou veřejně dostupné. Některé byly docela, eh, docela dobře vyjednány, eh, některé naopak jsou dovedem znepokojení, eh, kdy obrovské rozlohy byly změnili tedy vlastníka, aniž by se provedla analýza socioekonomických environmentálních dopadů, aniž by se provedla analýza dopadů na obyvatelstvo na místní úrovni. Co z toho tedy vyplývá, jaký by měl být eh, další vývoj? Jednak se hodně hovoří o potřebě eh, investic do zemědělství. Já si myslím, že to je eh, skutečně pravdou u celé řady zemí. To jistě nelze spochybňovat, ale o jaký typ investic jde? Kvalita těch investic je zrovna tak důležitá jako jejich objem. Informace, které údaje, které, které máme za poslední tři roky, svědčí o tom, že že eh, obvykle dochází k výraznému oslabení pozice místního obyvatelstva. Jen velmi málo projektů, které eh, jsou z tohoto hlediska úspěšné, které skutečně prospívají místnímu obyvatelstvu. Eh, Zrůstá zkušenost s tím a zdokumentovala ta, zdokumentoval ta celá řada organizací, včetně naší, jaký ten vývoj tedy je. A důležité je, že je třeba do centra dění, eh, do centra jednání postavit ty občany dané země na místní úrovni, kterých se to nejvíce dopadá, eh, kterých se to nejvíce dotýká. A musím si, že organizace zemědělců například skutečně eh, mohou uplatňovat svůj vliv, stále větší měru k tomu dochází v některých zemích, například v Mali. Organizace producentů v posledních letech působí velmi aktivně i v této věci eh, skutečně musí se ujmout své vedoucí role. Dále běží určité mezinárodní procesy, které jsou také relevantní. Například eh, FAO vypracovalo eh, určité pokyny, guidelines, pokud je o zpravování půdy, hospodaření s půdou. Zahrnuje to i tuto problematiku. Dále běží další proces, který nese název zodpovědné investice do zemědělství a já si myslím, že tyto mezinárodní procesy skutečně jsou důležité eh, jako vodítko pro investory, kteří chtějí postupovat odpovědně a správně. Eh, a navíc eh, tyto procesy poskytují analýzu také problémů na místní či národní úrovni a řeší se otázka demokratické odpovědnosti, transparentnosti, posílení místních nároků, místních práv k půdě, řešení problému s právním rámcem a nakonec také je třeba zaručit, aby existovaly ty potřebné kapacity, eh, aby eh, místní zemědělci skutečně eh, měli kapacitu ovlivňovat jednání, aby také občanská společnost dané zemi vyvíjela určitou kontrolu nad působením vlády a aby vláda postupovala tak, že ty investice přinesou maximální možný přínos pro občany dané země. Také je třeba říci, že eh, široce eh, zastávané představy eh, ovlivňují tedy chování investorů, například ta představa, že v Africe je mnoho disponibilní půdy. Já si myslím, že podobné představy a předpoklady je třeba spochybňovat, je třeba dávat k dispozici informace o tom, jaký je potom skutečný, reálný vývoj na místě. A proto tedy je třeba poněcovat strukturální investice do zemí, které přinesou prospěch místnímu obyvatelstvu a je třeba také posilovat kapacity eh, v daných zemích, eh, kde eh, k těmto problémům dochází. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní má slovo pan Selby, 10 minut. Uh, um, eh, dobrý den, děkuji paní předsedkyně, děkuji výboru za příležitost zde vystoupit a eh, seznámit vás také s některými pohledy eh, ze soukromého sektoru. Na úvod dovolte, abych krátce zareagoval na zprávu a rezoluci. Eh, oba dokumenty eh, jsou zaměřeny na podporu eh, drobných hospodářů a skoro bych řekl proti zájmům velkých zemědělských hospodářství. A také se domnívám, že velmi podporují veřejný sektor, eh, veškerá podpora téměř by měla svěřovat do toho veřejného sektoru na úkor sektoru soukromého. Já plně podporuji eh, veřejné, veřejnou podporu eh, měkké financování a drobné hospodářství, ale nemohu podpořit to, že vše je tedy na úkor těch velkých a soukromých zemědělců. Dovolte, abych eh, tedy schrnul eh, vše do několika bodů. Myslím, že bychom se měli obávat toho, eh, že ten makroobraz je opravdu eh, budí obavy, ale za druhé se domnívám, že bychom tedy neměli vyvolávat eh, paniku. Máme k dispozici pragmatická řešení, která nám umožní podpořit eh, malé i velké zemědělce. můžeme podpořit tedy různé formy podpory myslím, že ta debata by se neměla tolik polarizovat ten tón eh, té současné debaty je eh, tedy eh, takový, že se demonizují velcí zemědělci a to takovým způsobem, že ta debata už téměř není konstruktivní. Co je malé, to je dobré, co je velké, to je špatné. Já myslím, že ta situace vůbec není takto jednoduchá a že tento černobílý přístup je naivní, pokud není přímo tedy nebezpečný. Dovolte, abych jen stručně e, zmínil, co eh, my děláme. Já pracuji pro soukromý eh, fond, který se v oblasti zemědělských komodit pohybuje zhruba 6 až 7 let. Investujeme na čtyřech kontinentech. Podle našeho názoru nejde o nedostatek přírodních strojů, které vedou k těm současným problémům, ale spíše nedostatek dovedností. Zemědělství eh, měl, si procházelo tedy velmi silným trhem za posledních 40 až 50 let. Do zemědělství se velmi málo investovalo a eh, evropská i americká dotační politika eh, jak se bránila rozvoj zemědělství na rozvíjejících se trzích. Pokud eh, chceme tuto oblast dále eh, rozvíjet, jde nejen o, ta, o ten kapitál, ale také o lidi. My chceme tedy identifikovat eh, pokud možno tyto, ty nejlepší, nejlépe řízené zemědělské systémy v jednotlivých oblastech a dodat jim nástroje, které a oni zase naopak eh, mají eh, dovednosti. Každý, kdo je zemědělec, tak eh, moc dobře ví, že mezi jednotlivými hospodářstvími existují obrovské rozdíly v produktivitě. Zemědělství je umění stejně jako věda. Naše investiční strategie eh, je postavena na principu eh, nejprve lidé, teprve potom kapitál. Eh, my investujeme zhruba do milionu hektarů globálně ale vlastníme méně než 20 této půdy. Většina naší půdy je na střednědobém, ve střednědobém pronájmu a já vás mohu ujistit, že Eh, zohledňujeme také místní farmáře, místní komunity, se kterými tedy jsme, eh, se kterými spolupracujeme. Naše investice jsou zhruba ve výše 2 až 3 eh, dolarů na Eh, osobu a rok. Naše, podle naší zkušenosti my jsme tedy z půdy nevyhnali jediného zaměstn- eh, farmáře, zaměstnáváme zhruba 2,5 eh, tisíce lidí, z čehož 90% jsou pracovní místa vytvořena, pouze 10% byla místa existující a máme také síť více než tisíce soukromých dodavatelů. Velmi aktivně se tedy e, účastníme vytváření místních pracovních e, míst. Konkrétně pokud jde o naše africké investice, tak tam opravdu jsme nekoupili 200 tisíc hektarů, jak si možná přečtete. My jsme tam přítomni dva roky a máme 5 tisíc hektarů, které jsme tedy kupovali či pronajímali eh, po kouskách. Eh, snažili jsme se integrovat eh, ta zeměděl, ty zemědělská hospodářství tak, aby vzniklo strategické, strategický tý sektor, který bude zaměřen tedy na domácí výrobu pro domácí užití. Eh, myslím, že to ukazuje, že si uvědomujeme, že investice do zemědělství jsou stejně tak o místní komunitě, jako o tom velkém makro, o té velké makrosituaci. Dovolte, abych eh, se trošku zaměřil právě na ten celkový kontext. Eh, tady to jsou prognózy dalšího vývoje. Mně největší obavy tedy činí ta nejistota na straně eh, nabídky. Výroba není problém. Domníváme se, že jsou to spíše nejistoty na straně eh, nabídky Eh, především tedy pokud jde o eh, vodu, zejména tedy ve, v hustě obydlených oblastech, jako Čína, Indie a další eh, hustě obydlené oblasti. Ty vzory mm, či trendy, které tam vidíme, jsou také velké vlivy extrémního počasí, které je samozřejmě velmi těžké nějakým způsobem kontrolovat. Dochází také ke změnám v obchodních tocích a v obchodních politikách Eh, nepředvídatelnost eh, těchto eh, efektů v během každé sezóny tedy působí problémy na té straně nabídky. Jak to chceme řešit? Zaprvé se chceme zaměřit na zlepšení produktivity, především formou zlepšení řízení, tam, kde takové řízení chybí. Za druhou možností je tedy zahájit produkci na další půdě, která je k dispozici dispozici především v Jižní Africe a v Jižní Americe, ale to je samozřejmě velmi komplikované a finančně náročné řešení. A za třetí, třetí možností jsou tedy investice do nových technologií. Já často dostávám dotaz, která z těchto tří možností je nejlepší. Já se domnívám, že bychom měli využít všechny tři tyto eh, možnosti, tyto eh, možnosti, které před námi stojí. Dovolte ještě velmi stručně eh, z mých praktických zkušeností, s, čím, eh, s jakými výzvami se setkáváme u drobných eh, farmářů. Drobní farmáři nevyřeší potravinovou krizi či potravinové problémy zítřka. Každý zemědělec má určité výrobní prostředky, půdu, vodu, kapitál, pracovní sílu a tak dále, to vše využijí a v dané sezóně tedy vyprodukují nějakou plodinu. Tu plodinu potom eh, uvedou na trh, možná ji budou muset někde skladovat a také eh, fyzicky eh, dopravit někam jinam. A aby se tedy dokončil ten finanční cyklus, který je součástí každého udržitelného hospodářství, je tedy třeba tuto plodinu také prodat. My jsme nehovořili mnoho o právech, pozemkových právech, především tady v Africe, ta jsou velmi omezená v Africe a e, byla velmi omezená v posledních 40 letech. Chybí tu infrastruktura, Eh, běžný zemědělec v Africe je třikrát vzdálenější od eh, nějakého významnějšího trhu než zemědělec v Jižní Americe. Eh, to znamená, zemědělství je poměrně riskantní také. Eh, výrobní řídící systémy jsou velmi zastaralé, často vychází z principu eh, koloniálního systému z doby někdy před 40-50 lety. A pokud se podíváte na tu logistiku a marketing, tak zjistíte, eh, že tu jsou velké vzdálenosti, drahá doprava, omezená kapacita skladování a je tu celá řada jaksi velmi nespolehlivých faktorů. Toto jsou výzvy, se kterými se běžný malý zemědělec bude potýkat. Opravdu to není jednoduché. Já neříkám, že bychom eh, je neměli zohledňovat, ale je, je potřeba si to uvědomit. Eh, je třeba si uvědomit, že eh, velké zemědělské podniky již celou řadu těchto problémů vyřešily a mohou těm malým zemědělcům v celé řadě věcí pomoci. Děkuji. Děkuji. mnohokrát a nyní dávám slovo paní Cimerové. Já auch. Také tentokrát bych chtěla srdečně poděkovat všem referentům za jejich vystoupení. Myslím si, že to vyvolává celou řadu otázek do diskuze. Chtěla bych nejprve poděkovat za to, že v souvislosti eh, s otázkou zabírání půdy byla zmíněna také otázka skupování půdy, neregistrovaného skupování půdy. Bylo to tady velice jasně podáno. A zajímavé bylo také to, že dotace a zaměření na 20% výrobu energie prostřednictvím biopaliv vede k tomu, že v rozvojových zemích eh, je skupováno mnoho půdy. Myslím si, že to jasně souvisí s evropskou eh, energetickou strategií a je mi líto, že jsme v parlamentu nenašli většinu pro to, abychom eh, právě tuto strategii ovlivnili, abychom to zmrazili, abychom nejprve provedli posouzení dopadů předtím, než budeme v této strategii pokračovat. To je jedna věc. A potom bych se chtěla zmínit především o posledním řečníkovi. Myslím si, že samozřejmě se diskutuje o tom, že i soukromé podniky přispívají nebo musí přispívat a mohou přispívat k řešení eh, krize potravin. Mohou se tady angažovat. Ale měli bychom mít na paměti ještě jednu další věc, Většina lidí ve světě nehladoví, pokud žijí ve velkoměstech, ale jsou to ti lidé, kteří žijí v rozvojových zemích, na půdě, snaží se zajistit si existenci jakožto zemědělci. Jsou to drobní rolníci. V Africe se předpokládá, že asi 70 pracovní síly na venkově jsou lidé, kteří se snaží tedy samostatně podnikat nebo vést nějakou svou aktivitu a jsou to právě drobní farmáři, jsou to právě oni, kteří hladoví a nejsou schopni sami sebe a své rodiny uživit. A když se teď hovoří o tom, že bychom měli více sázet na velké podniky nebo velké kon- koncerny, tak mám pocit, že je to trochu vzdáleno od reality, protože malý farmář, drobný zemědělec v Africe, tak jak já jsem to zažila, je většinou nějaká starší žena, eh, která se tady snaží motikou na vyschlé půdě něco vypěstovat a nemá ani tu nejmenší šanci být konkurenceschopná na trzích, vybudovat si vlastní cesty odbytu, prodávat své produkty nemá vůbec žádnou šanci oproti dotovaným produktům, které jsou importovány z Evropské unie. A nemá žádnou šanci prosadit se vůči velkým zemědělským podnikům. A kdybyste tady uvedl, jak to vypadá s dopravními cestami a jaké jsou vůbec možnosti dostat produkty od drobných zemědělců na trh a že tady nejsou žádné zpracovatelské kapacity, tak se dostáváme k jádru problému. Není to tak, že bychom měli tady vsázet na velké podniky, ale naopak měli bychom podpořit drobné zemědělce, aby si mohli eh, vybudovat lepší existenci, větší farmu. A zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Jde o rozvoj zemědělského trhu v rozvojových zemích. Měli bychom ho chránit, měli bychom jim dát právo ubránit se před eh, hospodářskou soutěží s těmi velkými firmami. A zajímalo by mě, co si o to myslíte. A nyní tedy eh, k roli eh, soukromých subjektů. Hm, obecně mi to nepůsobí žádné problémy, ale pokud slovo potravinový program pouze vede eh, k zajištění práva na přiměřenou výživu a vede to pouze k tomu, že jsou prováděny eh, projekty v rámci soukromo-veřejného partnerství, tak bychom měli zvážit následující. Ten pří, ta příčina tkví v tom, že OSN nedokáže eh, zvládnout své financování, protože některé členské státy neplatí své příspěvky a ještě za Kofi Anana muselo být rozhodnuto, že v budoucnosti budou tyto programy financovány v rámci soukromoveřejného partnerství. Ale musíme také zohlednit, že potom tedy musí existovat pravidla, za jakých podmínek takové projekty budou financovány a kam budou směřovat. Samozřejmě, že ty soukromé strany potom mají eh, své vlastní zájmy. Oni přece eh, se nedokáží eh, vzdát svého záměru někde získat nějakou výhodu. A mě by zajímalo, jakým způsobem jsou tyto programy uplatňovány a já si myslím, že proto musí existovat jasná přehledná pravidla a potom můžeme eh, díky eh, partnerství veřejného soukromého sektoru dosáhnout eh, velkých věcí. Ale to, jakým způsobem to bude fungovat, kam ty peníze budou směřovat, to musí rozhodovat OSN nebo mezinárodní společenství, ty mají zodpovědnost a není možné tady tu zodpovědnost přenášet na partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Merci. Děkuji. A nyní se dám slovo sama sobě nejprve. Mám chuť eh, dotázat se pana Kotuly, tedy výzkumníka v oblasti těchto smluv. Eh, vy jste nám řekl, že řada evropských podniků eh, operuje nebo uzavírá tyto smlouvy, ale nejmenoval jste. Mne by zajímala jejich jména. A Zajímalo by mne, kde mají tyto podniky sídlo. Zda jste měli možnost prostudovat jejich účetnictví a také eh, objem daní, které platí v zemích, kde působí. Například. Zajímalo by mne, zda jste narazili na nějaké pozitivní příklady, pozitivní zkušenosti, eh, zda v některých případech eh, to také dopadá dobře pro hostitelskou zemi. To by mě tedy zajímalo a nyní dávám slovo paní Stifler. Děkuji, paní předsedkyně. Já sama musím přiznat, že jsem trošku překvapena vašimi vystoupeními, vaším vystoupením. Ehm, od eh, dnešního rána se zde snažíme vysvětlit, že eh, snahou všech je umožnit drobným zemědělcům, malým zemědělským podnikům v rozvojových zemích eh, stát se autonomními, eh, uživit se, eh, zaručit jim respektování jejich způsobu života, jejich způsobu zemědělské výroby. A vy zde tvrdíte přesný opak. Vaše vystoupení tedy se ubírá naprosto opačným směrem, než kterým si přejeme jít my. Řekl jste před chvílí, že drobní zemědělci stojí před velmi složitým rozhodnutím pokud je, eh, pokud je o tu vzácnou půdu, která eh, jim patří, ale já mám eh, dojem, že vy jim nedáváte na vybranou, protože těto drobní zemědělci se stávají prostě dělníky. A nakonec, kdybychom sledovali vaši logiku, přidrželi se ji, tak ať v Africe či jinde v rozvojovém světě by tyto země nakonec byly řízeny Evropany, Američany či Číňany, a už by neměli vůbec žádnou šanci. Takže buď jsem špatně pochopila eh, vaši politiku, eh, anebo skutečně pro mne vysí otazníky nad vaším vystoupením a dokonce eh, z něj mám trochu strach. Jak říkala před chvílí paní Cimerová, malé zemědělské podniky, ženy, které bojují za udržení své farmy. Eh, to je dnešní realita. Kdyby ten váš systém byl tak efektivní, jak tvrdíte, eh, tak to mi potom vysvětlete, jak to, že stále stovky dětí denně omírají hladem eh, a konec konců i dospělých. Děkuji. Děkuji, paní Toja, prosím. Děkuji mnohokrát. Je to nová výzva a je tady otázka, jakou roli může hrát soukromý kapitál, pokud se cíleně používá právě pro cíle rozvoje. A nás tady zajímá jedna věc mimořádně a to je podpora a ochrana drobných zemědělců v rozvojových zemích. Chtěla bych se vrátit k problematice, kterou jsem se zabývala v minulých letech. Jde o vyvlastňování půdy nebo zabírání půdy a my, Evropané, tady máme také, eh, nemáme úplně čisté svědomí, máme, máme také eh, naš, naše problémy a jsou firmy, které právě zabírají půdu, ale chtěla jsem položit otázku, jestli bychom k tomu nemohli přistupovat následujícím způsobem. Je pravda, že když se prodává půda, tak proti sobě stojí eh, dvě strany, které vůbec nejsou v rovnoceném postavení když spolu uzavírají smlouvy. A Musíme si uvědomit, jaké smlouvy jsou tady uzavírány. Eh, hovořila jsem s výzkumníky, kteří se tím zabývali a schromažďovali tady údaje. Eh, jsou nejrůznější mm, malé smlouvy, krátké, které jsou sepsány velmi rychle a my bychom se tady měli chopit naší zodpovědnosti. Jednak, pro, jednak na jedné straně jsou ty místní orgány a na druhé straně my, evropské instituce, které bychom také měli přispět. A pokud budeme chtít, pokud tady bude vůle, tak by měla být vylepšena ta možnost uzavírat tyto smlouvy tak, aby to sloužilo místnímu obyvatelstvu. Musíme tedy posílit eh, ten rámec, který se tady začíná rýsovat. Hovořili jsme tady o tom obecném rámci, který vznikl v OSN a potom se hovořilo ještě o dalším procesu eh, v Nairobi. Takže opravdu už se tady začínají objevovat eh, určité první vlaštovky a je potřeba, aby se to dále rozvíjelo. A to je právě náš úkol, aby ty smlouvy opravdu byly řádné. Musíme dbát na to, co tam má být respektováno. Eh, eh, po Šangaji budeme mít u nás v Itálii eh, velký mezinárodní veletrh, mezinárodní výstavu a tématem je jak uživit planetu. A my se doníváme, že u této příležitosti bychom právě mohli upozornit také na tento rámec pro uzavírání e, smluv. To je ta pomoc, kterou bychom chtěli e, poskytnout těm místním orgánům ve chvíli, e, kdy čelí nějakým těm velkým nadnárodním společnostem, které samozřejmě mohou mít pozitivní vliv, ale někdy také velice neblahý. Měli bychom zvýšit schopnost těch drobných zemědělců, aby mohli vyjednávat. Merci. Děkuji a nyní dám slovo těm, kdo nejsou poslanci. Nejprve pan, pan Navaro, maximálně dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, systému OSN eh, se snažíme eh, rozpracovávat víc, celou řadu principů. Jednak každé zemědělství je podnikání Eh, ať už eh, jsou to malé rodinné podniky, menší jak 2 hektary, nebo eh, velkopodniky. Soukromé investice do zemědělství jsou realitou a do jisté míry se snažíme spolupracovat s vládami a s organizacemi zemědělců, tak aby se objem těchto investic zvýšil. Ale musí tyto investice vést k posilování pozice zejména, zejména malých podniků domácností, tak aby to měli přínos. V některých zemích se Eh, vlády snaží eh, zešlen příliv investic, soukromých investic, protože v tom vidí cestu vpřed. Eh, vidíme to u chovu dobytka, u pestání zelenin, ořechů, luštěnin, rybolovu. Vidíme to v koridorech, jako je Mozambik nebo Kenia, tedy v oblastech podél infrastrukturních vedení. Eh, snažíme se eh, hledat cesty pro eh, zemědělce, pro družstva, tak aby mohli lépe konkurovat velkopodnikům a vidíme, že zejména v Tanzánii a Mozambiku, také v Indonésii, ve Větnamu se vlády skutečně snaží nastavit situaci správně, tak aby to bylo zdravé z hlediska ekologického, z hlediska sociálního. Vidíme, že toto všechno je bráno dále, stále, stále vážněji a samozřejmě organizace jako je Oxfam a další se také eh, aktivně účastní na těchto partnerstvích. Apelovali bychom rádi na, eh, na vás, poslance, abyste nekladli rovnítko mezi eh, soukromé investice do zemědělství a některé z nejméně etických příkladů záboru půdy, které nás dnes šokují, ale namísto toho, abyste se spíše zaměřili na to, jak propojit veřejné investice a soukromé investice, Eh, a jak eh, prosadit takovou roli státu, která zaručí pro eh, malé zemědělce a domácnosti lepší přístup k potravinám a k potřebné, k potřebné také výživové hodnotě potravin. Děkuji. Nyní pan Sovil. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já zastupuji hospodářský a sociální výbor Evropské unie. Eh, dovolte mi stručně vystoupit a říct si, že u zemědělství je jasné, že přístup ke zdrojům je klíčová otázka, eh, zejména k vodě a k půdě. Pokud je o půdu, eh, u nás v výboru se vedla širší diskuse s Evropskou občanskou společností, s občanskou společností rozvojových zemí. A kdybych měl schrnout naše stanovisko v této věci, pak řeknu, že je třeba přikládat prioritu zaručení práv, majetkových práv eh, k půdě eh, pro drobné zemědělce, eh, zejména v souvislosti s investičními projekty zahraničními investory. Je tady třeba zapojit do toho místní společenství a drobné zemědělské výrobce, ti do toho musí zapojeni od začátku a musí být předpokladem jejich souhlas předtím, než je dáno povolení zabrat půdu. A mám jednu otázku. Domníváte se, že Eh, transparentní eh, politika eh, v této oblasti je možná vzhledem k tomu, jak silná lobby existuje. A dále ještě dílčí dotaz. Zdá se, že existují pozitivní příklady iniciativ v této oblasti. Jak chcete tyto iniciativy rozšířit na největší možný počet zemí a zejména jak chcete zaručit skutečné, skutečnou participaci místních aktérů? Děkuji. Eh, pan Sisoko, také na dvě minuty. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych rád eh, k, k vystoupení pana Žaketa uvedl, že je pravda, že investoři na sebe berou riziko. Kdo dnes investuje do zemědělství v Africe? Jsou to, jsou to drobní afričtí zemědělci. 85 investic pochází přímo od nás a neseme veškeré riziko. Základní princip soukromých investic je, eh, že máte na 10 let záruku, nemusíte platit daně a eh, vyrábí se na export, aby, se, aby byla jistá návratnost investic. Pokud eh, bychom chtěli dát deset let, pokud takto tedy dáváme eh, jedněm eh, deset let hájení před eh, oddaní a těm drobným zemědělcům, kteří skutečně produkují a investují, nejsou gro těch investic, tak a toto zacházení nemají, tak je to nespravedlivé. A samozřejmě já k vašemu návrhu Ehm, dost dobře nechápu, jak je možné oddělit spekulativní chování od samotných spekulantů, ale určitě je třeba eh, zdůraznit také odpovědnost státu a vlády, kromě tedy regulativního rámce. Protože jak je možné eh, chápat vládu, která ví, že 85% eh, těch investic je od vlastního obyvatelstva a, a dro, naši drobní zemědělci byli schopni produkovat bavlnu v takovém rozsahu, že to dokonce to může ohrozit i mezinárodní jak se trhy s bavlnou, je možné nějaké pěstovat ananas, kakao a tak dále. Pokud tedy toto zvládáme a ustojíme tu konkurenci, tak jak to, že to nefunguje i v dalších e, oblastech zemědělské výroby? Um, investoři e, smějí nám zabírat půdu. Um, jde tedy o politiku, která bude uh, utvářet, organizovat uh, uh, trh. Je možné chránit trh před zneužíváním. Pokud existuje Eh, jasný problém, je třeba hledat jasné řešení. Eh, protože ten problém není na straně produkce, na straně kapacity, eh, výrobně kapacity malých zemědělců. To není problém našich malých zemědělců. A ten problém je stejný všude na světě. Evropa má společný trh, společnou politiku, evropské státy mají svoji příslušnou legislativu. Jsou to tedy to znamená, že tyto země své vlastní problémy řeší a interně vytvářejí takové podmínky, eh, ve kterých zemědělci eh, obstojí a mohou dosahovat eh, adekvátních příjmů. A diskutovat tady, tady o vlivu investorů, ať už z Evropy či odjenut, to je tak trošku falešná diskuse. Protože je třeba, aby každá země tedy přijala pravidla, která ošetří situaci. A já si myslím, že v mezinárodní rovině je třeba rozvíjet téma práv eh, místních společenství eh, k půdě. To je důležitá otázka. Hovořilo se tady o participaci místních eh, společenství, místních aktérů. To vše je zbytečné, to vše neexistuje. Nepotřebujeme soukromé, nepotřebujeme soukromé investory, aby u nás zabírali půdu a Eh, produkovaly se květiny na export. To není problémem Afriky. Problémem Afriky je eh, zaručit dostatečnou eh, produkci obilnin a tak dále. Děkuji vám. Na dvě minuty nyní kolega. Um, budu hovořit anglicky. Pokud jde o ty zábory půdy, či to skupování pozemků, tak tady to je vlastně replikace nefunkčního systému. Pan Selby eh, dělá co? Více pesticidů, více herbicidů, více eh, eh, hnojiv, což je přesně to, co nám zemědělské zprávy říkají, že bychom neměli dělat. Už dávno jsme řekli, že eh, musíme překročit eh, tu zelenou revoluci, která zkrátka nevyřešila žádný z těch palčivých zemědělských problémů. Zemědělství je součástí životního prostředí, společnosti a hospodářství. Takže se tu držíme naprosto nevhodného modelu, hovoříme. Eh, je to perspektiva krátkodobá a mm, já jsem se domnívala, že už jsme jaksi došli k tomu, že máme dost znalostí na to, abychom věci mohli dělat jinak. Proto se ptám, a to tady vůbec nezaznělo, kde vlastně je vytváření nových ústavů, které se budou zabývat výzkumem do udržitelného zemědělství, ne toho starého modelu, ale toho nového modelu, kde jsou instituce pro eh, školení zemědělců. Zemědělcem se člověk nerodí. Lidé zkrátka od narození neví, jak eh, obdělávat eh, půdu. Lidé se musí naučit, jak řídit své hospodářství, jak řídit svůj podnik. Jak to správně zaznělo, zemědělství je podnikání. A nic z tohoto tu vlastně vůbec nezaznělo. A přitom je to naprosto zásadní proto, abychom svět vyživili, nejen nakrmili, ale abychom mu dali dobrou výživu. Merci. Děkuji a teď na velmi stručnou poznámku dávám slovo panu Hermanovi. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi stručně, protože pan Navarro tady eh, hovoří o Oxfam a má pravdu. Oxfam se tady snaží angažovat eh, také ve vztazích se soukromým eh, sektorem, tak abychom tímto způsobem pomohli malým zemědělcům, zapojili je eh, do produktivního řetězce. Prioritou Oxfam je samozřejmě drobné zemědělství, ale chtěl bych vám také říci, že před deseti dny Oxfam vydal novou zprávu o otázce záboru půdy tedy o té nové vlně velkých záborů půdy. Ta zpráva je ve španělštině, italštině a francouzštině a e, tady se tady hovoří o tom, jaká ta realita je. A jak tady bylo řečeno ze strany pana Navara, musíme se snažit tady spolupracovat se soukromým sektorem, nalézt synergie, ale zároveň musíme také vidět, jaká je realita a co se děje, pokud jde o ty zábory půdy. Děkuji. Je tady jeden aspekt, o kterém se nehovoří, ale který je také velice důležitý v jednání, a to je korupce a slabé instituce. E, to vede k tomu, že ty dohody nejsou vyjednány e, vyváženým způsobem. Přede mnou se hlásí o slovo e, řečnice na jednu minutu. Já jsem také z Oxfamu a chtěla bych položit otázku panu Selbimu. Velmi vítáme vaše tvrzení, že eh, díky vašim investicím nebyl z půd vyhnán žádný zemědělec. To opravdu velmi vítáme. Jak eh, již řekl můj kolega, my máme zjištění, Oxfam tedy mm, zjistil a také další organizace, které jaksi eh, ukazují úplně jiný obrázek. Máme případy eh, z Ugandy, kde bylo spode vyhnáno 20 tisíc lidí, kteří o svá práva bojují u soudu. Vzhledem k tomu, že jeden jedna z velkých eh, potíží pro drobné zemědělce jsou pozemková práva, jako ostatně zmínil i pan Selby. Chci se zeptat, jaké systémy a jaké normy Altima používá k tomu, aby zajistila, že drobní zemědělci a dotovaní zemědělci eh, budou moci nadále tedy eh, žít z výdobytku své práce po té, co Altima investuje do jejich půdy. Pan jedna minuta. Merci. Je, je voulais... Děkuji. Eh, nejprve bych chtěl podpořit to, co říkal před chvílí pan Navarro. Zemědělství je nejdůležitějším eh, soukromým sektorem v rozvojových eh, zemích, takže pokud věříte na veřejnou politiku, tak je potom potřeba uvažovat také v optice partnerství mezi soukromým a veřejným eh, sektorem, ale eh, Tady je samozřejmě také právo v oblasti hospodářské soutěže a to musíme také eh, zohledňovat. A celá ta koncepce, to, jak tady o tom hovořil pan Sisoko, a skutečná veřejná politika a to, jak se používá soukromá iniciativa, to je velice důležité. Je to důležité v zemědělství, ale je to důležité také pro naše všechny naše politiky ve všech odvětvích i v našich zemích, takže myslím si, že tady nemusíme znovu objevovat Ameriku, pokud jde o vztah soukromého veřejného sektoru. Myslím si, že tato spolupráce je slibná. Musíme samozřejmě dbát na to, aby se to eh, nedostalo někam, kam se nepřejeme, ale eh, to tak zkrátka je a dnes jsme si tady eh, řekli, že tady je také problém vlád a vlastních obyvatel eh, a je potřeba dbát na to, aby ten soukromý sektor nesklouzl někam, kam nechceme. A teď dávám slovo našim expertům a to nejprve panu Selbimu, který bude eh, hájit své stanovisko, které tady vyslovil vůči těm otázkám, které zde padly. Thank you. Děkuji. Myslím, že první věc, kterou bych měla říci, je to, že v eh, souladu s tím, co jsem se snažil zdůraznit na začátku svého vystoupení, a to je to, že tedy tato debata je velmi polarizovaná v tuto chvíli, takže je to vždy takové, e, ten výsledek z této polarizované debaty je buď to, co je velké, to je dobré, co je malé, to je špatné, či naopak. E, takto černobílé to zkrátka není a to jsem se snažil tedy zdůraznit. Domnívám se, že potřebujeme sjednocený, koordinovaný Eh, přístup pro všechny tyto sektory. Všechny tyto sektory potřebují podporu. Malý sektor, či ti drobní zemědělci, jistě potřebují více podpory než velkoproducenti, ale nesmíme ty velkoproducenty def- eh, demonizovat. To tedy za prvé. Za druhé souhlasím, že většina eh, marginalizovaných rodin eh, v Africe jsou lidé, kteří žijí na venkově, ale skutečnost je taková, že pokud s tím nic neuděláme, eh, za 20 let většina těch, toho nedostatku potravin bude ve městech. Pokud se podíváte na ty trendy urbanizace v Africe a v jihovýchodní Asii, eh, tak vás ujišťuji, že ta dilemata se budou řešit ve velkých městech Souhlasím pokud jde o tu otázku, souhlasím, že eh, regulace soukromého sektoru je nutná. Já jsem se spíše snažil zdůraznit, že v posledních 30 nebo 40 letech jsme byli svědky toho, jak se miliardy eur eh, investovaly do veřejných institucí s různým úspěchem, eh, s různou mírou zodpovědnosti. Já jsem se opět snažil zdůraznit jen to, aby se nezapomínal na ten soukromý sektor, jen proto, aby se veškerá ta podpora jaksi byla směřována do toho veřejného sektoru. Paní Steflerová se mm, ptala, eh, zda porozuměla. Eh, já myslím, že, že to neprošlo. Eh, já jsem se opravdu eh, nesnažil říct, že bychom měli zapomínat na ty malé zemědělce. My s nimi pracujeme již po tři generace a myslím, že mám poměrně dobrou představu o tom, jak těžké je každý rok zajistit sklizeň. Já jsem se zkrátka snažil jen to, eh, že jsem do této polarizované debaty snažil vnést eh, trošku eh, zkušeností z reality. Velkoproducenti mají zkrátka určité synergické výhody, výhody z vytvořených dodatkových řetěvců. reakce z OSN. Já souhlasím, že je třeba rozlišovat mezi Eh, pozemkovými spekulanty a zodpovědnými investicemi. Je možné opravdu jít do Sudánu a Etiopie a zabrat 100 eh, hektarů zemědělské půdy. Tady opravdu třeba eh, rozlišovat mezi takovýmto typem spekulantů a někým, kdo opravdu zodpovědně přináší do dané země zodpovědné zahraniční přímé investice a kolegyně z Oxfamu, eh, to bude moje poslední odpověď, to je opravdu velmi dobrá otázka. Existují příklady eh, těchto případů. Eh, myslím ale, že je třeba rozlišovat jednak mezi jednotlivými státy a rozlišovat mezi tím, že tu jsou zkrátka jiné, různé případy. Je Eh, důležité eh, to, že například celá řada podniků se snaží dodržovat ta usnesení, spolupracuje s velkými organizacemi jako Světová banka či FAO. A nesmíme zapomínat na to, že tato eh, debata je velmi citlivá a může se velmi snadno spolitizovat. A nyní slovo panu Kotulovi na tři minuty. Děkuji. Já bych nejprve rád eh, navázal na ta slova o polarizaci této diskuse. Já si myslím, že eh, je třeba se zaměřit na eh, ty konstruktivní aspekty. Je pravda, že ta diskuse je polarizovaná, ale ono to platí oběma směry. Když se podíváme na dopad pomoci EU v, v cílových zemích, tak eh, tady jaksi často eh, platí dojem, že potřebujeme ten eh, velkovýrobní, velkozemědělský sektor, že malé podniky se prostě nestačí, malé farmy nezastanou tu roli mm, zaručit dodávky potravin. Já si myslím, že nebo chci dát eh, příklad z Gany, tam družstvo, je to 6500 celců kaká, eh, jsou velmi aktivní a dodávají 65 eh, vstupu britskému výrobci čokolády. Takže skutečně, když se drobní zemědělci združí, tak mohou dosávat velmi zajímavých výsledků. Je pravda, že přetrvává celá řada výzev, některé z nich byly zmiňovány. Obvykle to souvisí s lety dlouhými lety zanedbávání zemědělského sektoru v Africe, ale to je možné řešit. Je možné řešit to dobře promyšlenými intervencemi a eh, mnoho zemí se právě o toto snaží. Takže je zde určitá dichotomie mezi drobnými zemědělci a soukromým e, sektorem, tedy jaksi většími podniky, ale ne nutně e, tuto dichotomii potvrzuje realita, protože Eh, protože existuje celá řada příkladů, že je možné skutečně eh, například eh, úspěšně rozvíjet právě družstva, nebo například je, existují mechanismy pro účast drobných zemědělců na majetkovou účast v podnicích. Takže celá řada osvědčených postupů, ale je třeba skutečně zaručit pozemková práva tak, aby nebylo možné získat na základě mm, pár stránkové smlouvy obrovské rozlohy. Eh, což potom nemá prospěch eh, žádný přínos pro, pro místní obyvatelstvo. Je tady třeba se zaměřit na to, jakým způsobem tyto investice probíhají. A dále, abych zareagoval na dotaz skladaný přímo mně, pokud je o zapojení eh, evropských podniků do této věci. Těch podniků je celá řada, mnoho z nich je dobře zavedených, mnoho z nich má již dlouhou historii působení v tropickém zemědělství. Některé z těch podniků teprve začínají. A musím říct, že teď jsme vlastně Eh, Teď jde o ranou fázi, některé ty dohody se teprve vyjednávají, ale ta jména nejsou tajná, že? Ne, nejsou tajná. Eh, a myslím, že tady nejde o to ukazovat na někoho prstem, já myslím, že jde o to spíše um, dobře argumentovat. Takže jenom chci říct, že často je to ještě v rané fázi. Eh, některé si kdo jsou čerstvě podepsány a zbývá tedy, není tedy třeba vyčkat a vidět, jak, to bude, jak se to bude vyvíjet. Eh, v Tanzanii a Mozambiku se jeden ten eh, projekt nezrealizoval, ty finance prostě nepřišly, bylo to, ty cíle byly přehnaně ambiciozní, eh, pokud je o výrobu a očekávání možnosti produkce v těchto podmínkách. Promiňte, nyní dávám slovo na tři minuty paní velvyslankyni. Paní velvyslankyni Ndisale. Děkuji mnohokrát. Já uvedu tři věci. Já bych dala konkrétní příklad z Malavy. Malavy eh, má zemědělství rozdělené do drobných eh, podniků a eh, velkofarem. Ale v posledních šesti letech skutečně dodávky potravin zaručují malé podniky, malé hospodářství. Vláda na základě pomílených politik Pardon, vláda, pardon, vláda zavedla pobídky, které pomáhají těmto, těmto malým podnikům a 1,6 milionů těch nejzranitelnějších eh, eh, zemědělců drobných eh, bylo nakonec schopno zaručit dávky potravin pro místní obyvatelstvo a ještě, ještě vyrábět pro export, Pro, pro export. Ale a my, se tady, my jsme také distribuovali poukázky, mm, tak abychom jak se nevytěsnili tedy nejrůznější typy soukromých podniků, protože soukromý sektor potřebujeme celý eh, všech těch podobách. Dále eh, potřebujeme, eh, pardon, v Africe tady potřebujeme ošetřit otázku pozemkových práv, ale chci říci, že na jednu stranu je třeba posílit tedy Eh, pozemková práva a možnost eh, získávat živobytí zemědělské výroby, ale zároveň je možné, zároveň je třeba umožnit investice a je třeba řešit skutečně na lokální úrovni ta pozemková práva a v této věci budeme potřebovat vaši pomoc, budeme potřebovat vaši podporu, tak aby také otázka pozemkové zprávy eh, byla dobře ošetřena. Afrika má svůj tradiční systém a nyní se zavádí něco nového, ale v tom tradičním starém systému je také možné řešit pozemková práva, ale potřebujeme proto rozvíjení administrativních kapacit, rozvíjení institucí, včetně také pozemkových katastrů. Čili potřebujeme investice do této oblasti, je třeba také posílit pozici místních společenstev, potřebujeme tedy i lepší zapojení místního obyvatelstva do této problematiky. A dále existuje celá řada globálních iniciativ, o kterých jsme hovořili, ať už je o FAO, Světovou banku či jiné. Naše prozba, pokud je o Afriku, eh, by se týkala toho, že regionální eh, rámce iniciativy jsou často ignorovány. A my například i šest let eh, máme konzultativní opatření, konzultujeme všechny zainteresované subjekty v rámci regionální spolupráce. Pokud eh, chceme z globálního hlediska řešit problémy Afriky, poprosila bych vás, abyste zohlednili působení regionálních iniciativ, a, ehm, aby tedy nedocházelo hm, ke zmatení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, děkuji všem, kdo vystoupili a děkuji také našim eh, tlumočníkům za jejich mimořádné úsilí dnes a sejdeme se opět v 15 hodin, kde na našem slyšení vyslechneme pány komisaře Ciološe a Píbalkse. Děkuji, přeji dobrou chuť.